Mes chers collègues. Vážení kolegové. Mes chers collègues, mesdames et messieurs. Vážení kolegové, dámy a pánové. Tak žádám vás o to, abyste se stěšili. oui. Vous m'avez compris, oui. Merci. Sans ces instruments, je ne peux pas. Mes chers collègues, mesdames... Vážení kolegové, dámy a pánové, zahajují schůzi. Děkuji vám, že se účastníte. Je to důležité zasedání. Je to vlastně první schůze zvláštního výboru Evropského parlamentu o daňových únicích, které, která je organizovaná v rámci slyšení o tématu, které vlastně stimulovalo založení tohoto výboru. Takže vítám všechny členy, vítám a děkuji osobnostem, které nám přišly dnes se podělit s námi o své zkušenosti, o veřejnost, která je zastoupena a všem těm, kteří sledují naši práci přes internet. Naše schůze, stejně jako všechny schůze tohoto výboru a ostatně všechny stále schůze Evropského parlamentu je vysílaná přes webstream na internetu a tlumočená do všech jazyků Evropské unie. Viděli jste návrh programu. Pokud nemáte žádné připomínky, tak považujeme tento program za schválený. A Také bych vám chtěl sdělit, že jsme rozdali zápis z naší předchozí schůze z 30. března. Pokud nemáte k němu žádné výhrady nebo připomínky, tak budeme tento zápis také považovat za schválený. A navrhuji, abychom přešli přímo k diskusi, k výměně názoru s organizacemi, které jsou kompetentní k tomu, aby vyjádřili své stanovisko, aby vlastně nám přinesli své svědectví, předložili návrhy, náměty k našemu tématu. Také bych vám rád předem sdělil, že to bude velice důležitá schůze a budu muset, jakožto předseda této schůze, a za, za to se omlouvám, že budu muset dbát na to, abyste dodržovali řečnický čas, který bude velmi krátký pro všechny účastníky, protože máme mnoho lidí, které vyslechneme a samozřejmě musíme zajistit, aby každý eh, ze všech frakcí zastoupených v našem výboru, aby mohl, měl možnost položit otázky, které si přeje našim řečníkům. Naše schůze bude organizována ve dvou částech první části nejprve vyslechneme zástupce svaz zaměstnanců, tedy jednak z daňových eh, úřadů, ve druhé části potom zástupce podniků, profesních združení, asociací, zejména účetní experty evropské a daňové poradce. Každá z těchto dvou částí začne postupnými prezentacemi našich hostů. Celkově to bude 30 minut, tedy které, který rozdělíme co možno nejspravedlivěji, tedy řečnický čas mezi jednotlivé organizace a mezi naše hosty a jednotlivé ty příspěvky, tedy dohromady 30-minutové, po nich bude následovat eh, diskuse, tedy blok otázek odpovědí. Navrhuji tedy, abychom začali nejprve odborovými, odbor, i odborovými svazy. Není zde žádný hierarchický protokolární pořádek, pořadí tedy, to bych vám chtěl říci. Nejprve dáme slovo zástupci svazu zaměstnanců pracovníků ve finančním sektoru v Evropě, který zastupuje předseda pan Serškola, kterého doprovází pan Fernand Miller, předseda daňového výboru UFE a pan Rala, který zastupuje portugalský svaz porový a člen je člen UFE. Takže dávám vám tedy slovo, pane předsedo. Merci, monsieur. Děkuji, pane Lamasure, vážení poslanci, děkuji vám za pozvání Unie pracovníků ve finančním sektoru představuje 40 odborů a 350 členů v daňovém a finančním sektoru a také z oblasti celních úřadů. Abych se přímo dostal k jádru naší prezentace, pan Miller bude hovořit hned po mně několik minut a pan Ralia potom také pohovoří o některých konkrétních případech eh, z některých zemí. Nejprve bych chtěl říci, že tato deba patří do takového obecného rámce boje proti daňovým eh, únikům a celním také a dnes bych chtěl říci, že situace jak ze strany celnic je relativně znepokojivá, protože prostředky, které jsou dnes k dispozici, nejsou úplně dostatečné. Zmínil bych se o procentu 0,8% kontejnerů, které jsou kontrolovány pouze dnes v překladištích, což je opravdu katastrofální situaci. Také je to důležitá 0,1% ve Francii pouze vstupujícího zboží je pravidelně kontrolováno v celní oblasti. Toto opravdu vyplývá z politiky rozpočtových škrtů, která opravdu má své velké limity. Takže bych se chtěl vrátit k tomu eh, v daňovému aspektu. Už nějakou dobu jsme opravdu je zde určitý ta alarmující situace v Evropě a jednotlivé naše odborové svazy v jednotlivých zemích také zažívají katastrofální situaci. V některých retech rostly daňové podvody v Evropě a často byly dosti ironické připomínky, posměšné, co se týká našich odhadů. Dnes Evropská komise nakonec uznala velmi významný objem ve všech 28 zemích, více než 8 miliard eh, daňových úniků ve všech těchto zemích, což je relativně nepřijatelné samozřejmě a musíme říci, že potřebujeme prostředky, abychom mohli účinněji bojovat proti daňovým únikům bývalý evropský eh, komisař Takovič vlastně upozornil Evropskou radu a Evropský parlament ve své zprávě, kde se zmínil o výsledky interního šetření Evropské unie, kde také skonstatoval tehdy vlastně u, o, že se navyšuje exponenciálně daňové úniky v evropských zemích. A vlastně domníval se, že dnes pro jednotlivé vlády musí přijmout významná rozhodnutí, pokud jde o mobilizaci jak lidských zdrojů, profesního odborného školení a nárůstu prostředku, a to jak lidských zdrojů, tak materiálních zdrojů, informatiky a tak dále, abychom mohli efektivně bojovat. Setkali jsme se s bývalým komisařem v Budapešti před rokem a půl a v podstatě z toho vyplynulo, že to nijak nepokračuje, naopak většina evropských vlád eh, nastolila politiku rozpočtových škrtů, zrušení zrušily se tisíce míst, jak v daňové sféře, tak v celní sféře. Myslím si, že dnes tato schůze je velice důležitá, protože vyplynuly na povrch některé skandály, nemohu použít jiná slova, která se týkají problému daňových úniků a budeme skutečně se zabývat tím o, o aspektem ruling protože musíme samozřejmě se zamyslet nad určitým myšlením daňovým. Je to mělo by to zaručit podnikům určitou bezpečnost ohledně daňové politiky, to znamená vyhrozená kontrola. Dnes logika compliance kontroly říká, že jsme šli příliš daleko v logice důvěry v tomto rámci a že není dostatek efektivní kontroly, protože daňové podvody nám exponenciálně rostou. Co se týká konkrétně ruling a jednotlivým tématům, která se týkají tohoto a také dohod například, tak zde bych dal slovo panu Fernandu Millerovi, aby pokračoval. Děkuji, pane předsedo. Pane Millere, prosím. Ah. Merci. Donc, euh, Děkuji. Takže jmenuji se Fernand Miller, jsem tedy předseda výboru daňového výboru UFE a soustředím se tedy na ruling, konkrétně, jak již pan předseda nastínil. Takže z hlediska definice ruling, tak je jich mnoho. Někteří vidí v tomto tématu potvrzení daňového zákona, jiní mají vlastně jiný přístup, co se týká definice ruling a my jsme spíše zase na máme skeptičtější spíše přístup k rulingu. Když vlastně říkám, hovoříme o rulingu, tak jsou to buď anticipující fiskální rozhodnutí, to je nová terminologie, kterou používá komise, ale v každém případě se jedná o rozhodnutí, která přináší z hlediska daňového něco těm žadatelům. Jsou samozřejmě rulingy, které pouze potvrzují interpretaci daňového zákona, ale ve většině případů to jde ještě nad rámec pouhého výkladu a může to přinést podstatně více. Je několik příkladů, které můžeme uvést, nebo zde uvádět 340 příkladů, které vyplynuly v rámci záležitosti LuxLeaks, ale několik příkladů zde nicméně uvedu. Může se například jednat o přehodnocený ne, nemovitosti, které se potom odepisují v, nebo přehodnocené podíly, které se potom odepisují, možná také obchodní mění nadhodnocené, anebo potom také akceptace změn úroku na dividendy, to je to dvojí nezdanění nebo zamezení dvojího zdanění, o čemž se také zmínila Evropská komise, která samozřejmě je si tohoto vědoma. To je vlastně zamezení dvojího zdanění, to jsou v podstatě ty eh, prostředky, které odcházejí do konkrétních zemí, které byly odvozeny ze zisku eh, společnosti, které potom přecházejí do země B a přicházejí do té země B, do společnosti, která přijímá tyto prostředky jako dividendy a v té zemi B jsou vlastně osvobozeny od daní vlastně z hlediska privilegií mateřských společností a ceřiných společností. Potom mezi potom převody prostředků v rámci skupin tedy koncernu, může se jednat vlastně o ceny mezi třetími společnostmi, propojenými osobami a zejména může jít o akceptování určitých odměn z hlediska anglosaského by to byl arms length principle. Eh, méně často máme zde také jiné formy rollingu, je to vlastně, jsou to daně, které jsou stanoveny, ale toto už je relativně vzácný případ. Nevím, jestli to eh, existuje často z hlediska Eh, před těch anticipačních rozhodnutí. Ruling samozřejmě to je ta hlavní činnost společností, účetních společností, daňových společností, advokátních kanceláří eh, ve celém světě. Potom samozřejmě jsou také praktiky, které se tady praktikují v 28 členských státech Evropské unie. Jaké jsou tedy důsledky všech tady těchto politik nebo těch praktik? V tiskovém sdělení z prosince loňského roku tak naše organizace se jasně vyjádřila proti praktikám rulingu ve všech zemích Evropské unie, protože to je vlastně vyhýbání se daní tax avoidance se říká v anglosaských zemích, v podstatě vyhýbání se daním. Pouhým podpisem země A vlastně se snižují daně, které by se měly platit do země B. Jde o nadnárodní koncerny, zejména kde se ty výnosy rozdělují takovým způsobem, že to příslušné zdanění se snižuje pouze na několik málo procent. A dokonce někdy se hovoří o 0% eh, daně ze zisku některých velkých nadnárodních koncernů, maximálně 2 až 3 takže to samozřejmě pro členské státy Evropské unie, v jako podstatě pro všechny členské státy Evropské unie je to problémem, protože nezaplacené daně prostřednictvím praktiky rulingu se v podstatě ocitají v kapsách akcionářů a to jsou právě tyto miliardy, které potom chybějí v rozpočtech členských států. A ty státy samozřejmě jsou v konečné fázi nuceny často provádět politiku rozpočtových škrtů a řecký příklad vlastně nám ukazuje, nebo Řecko je skutečně frapantní příklad politiky úsporných opatření, kam až může vést. Takže samozřejmě jsou ještě další témata, kterých bychom se mohli dotknout. Vedle rulingu je zde například patent boxes, to znamená výzkum a vývoj, které také jsou někdy upřednostňované ve výši 70 až 80 osvobození daní. Takže příjmy, které pocházejí z eh, patentů, eh, značek registrovaných a tak dále, jsou tedy v široké míře osvobozovány od, od, a takže jsou zde také určité daňov, eh, daňové režimy sídel firmy, kde si tedy firma v podstatě může svobodně vybrat zemi, ve které bude sídlo firmy, které bude zdaňováno. Sídlo nezávisle na provádění skutečné činnosti toho podniku. Potom ještě nedávno vyplynula další věc, která se týká konkrétněji fyzických osob a to jsou ty non-domicite, ne, to je něco, co je v London City, co se děje, kdy vlastně určité osoby si mohou zvolit svůj status, mohou se tam usadit a jsou tedy potom zbaveny daní, osvobozeny od daní za všechny příjmy ze zemí, kde tedy, které jsou jiné. Tedy všechny příjmy, které pocházejí z jiných zemí, jsou potom osvobozeny, pokud se usadí v Londýně. City of London. Takže to je, co jsem chtěl říci k tématu ruling a ostatních praktik eh, u daňových úniků, které existují v Evropě. Děkuji, pane předsedo. Nyní dávám slovo panu Ralovi por, pelo convite e por esta oportunidade que temos para Dobrý den, děkuji za pozvání na dnešní zasedání a za možnost představit tady některé problémy, na něž narážíme. Zmíním se na ty, na které narážíme v Portugalsku v daňové oblasti a chci se zmínit také o dalších věcech, jako je nedostatek pracovníků, personálu, což je problém, který řešíme asi všude v Evropě. V roce 2008 až 2014 v Portugalsku jsme ztratili na 3 eh, tisíce pracovníků eh, ve finančních a celních úřadech. To znamená, že naše úřady se teď potýkají s celou řadou problémů, kdy se snaží eh, zajistit veškeré činnosti včetně boje s daňovými podbody. To znamená, že v tuto chvíli se potýkáme s obrovskými obtížemi ve snaze získat kvalitní pracovníky pro naše úřady. Veškeré činnosti back officeu, vše, co se týká organizace, procesů, a obecně zajištění kvalitních inspekcí, kontrol na potřebné detailní úrovni, to vše je v podstatě podmíněno dostatečným počtem kvalitních pracovníků, které bohužel nevždy máme. A to má samozřejmě dopad také na vyšetřování daňových podvodů. Víme, že eh, to vedlo že během krize došlo ke eh, kolapsu některých finančních eh, institucí a u nás v Portugalsku to bylo řešeno odsouzením tří osob v loňském roce. Jenom chci poukázat na to, že skutečně ten hlavní problém, s ním se v Portugalsku potýkáme, je nedostatek odborného per- personálu. E, další věc, kterou potřebujeme pro boj e, s daňovými podvody, to opět jsou tedy primárně ti pracovníci, ale kromě toho nám také chybí prostředky a nástroje pro naši práci daňový sektor nemá k dispozici eh, dostatečné prostředky a možnosti pro svou práci. Jinými slovy, jsme skutečně v nesmírně eh, komplikované situaci, například nové výpočetní zařízení jsme naposledy dostali v roce 2010. Eh, naši kolegové, kteří provádí schromažďování důkazů a tak dále. Ti nás informují o tom, že mají k dispozici eh, zařízení, které není vždy eh, dostatečně kvalitní, aby vyšetřování mohly vést. To znamená, že to, ty informační technologie, to je další nedostatek. I v informačních odděleních máme nedostatek kvalitního personálu. Další problém, s nímž se potýkáme, souvisí s nedostatkem vazeb mezi jednotlivými eh, úřady máme mm, pracovníky, kteří mají kompetenci provádět určitý druh vyšetřování, určitý druh eh, kontrol, konzultací a tak dále. A všechny tyto eh, činnosti nejsou mm, dostatečně provázané, to znamená, že pracovníci například na ministerstvu financí nemají dostatečně přímé vazby to je důležité, ta, ta přímost eh, těch, eh, těch eh, vazeb mezi jednotlivými úřady a to také má dopad na výkon jejich práce. To znamená, že v praxi narážejí na tento druh administrativních překážek. Dále nám chybí také informace. My se účastníme programu technické pomoci, nicméně došlo k seškrtání rozpočtu a to zcela značným způsobem. Takže vlastně teď eh, se eh, ta otázka vzdělávání, pardon, eh, vnitřního vzdělávání a průběžného školení dosti omezuje. V roce 2013 až 2014 došlo ke škrtům o 17 v rozpočtu celních úřadů. To si myslím, že je pokles značný. Následkem eh, všech těchto opatření došlo o také k 30% snížení platů pracovníků, a to jak na finančních úřadech, tak na celních zprávách eh, a přitom žádáme tyto pracovníky, aby ještě zesílili svou činnost, aby skutečně bojovali proti eh, nejmenším eh, daňovým eh, únikům. Daňové úniky samozřejmě neznají hranic, takže je potřeba si e, uvědomit, e, že se neomezuje pouze na naše hranice. Navíc existuje takzvaná paralelní šedivá šedá ekonomika, e, kde se zdá, že v naší zemi dochází až k 30% úniku na HDP. Děkuji. Děkuji vám za toto svědectví, které uvádí konkrétní příklad z Portugalska. Nyní tedy navrhuji, abychom navázali a dali slovo panu Gorisovi, zástupce Evropského, eh, Evropské konfederace nezávislých odborů. Takže prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, i za pozvání na dnešní akci. Rád bych představil náš eh, nezávislý odborový svaz. Eh, náš svaz zastupuje více než 40 dílčích svazů z evropských zemí i jiných států a zastupujeme tak zhruba 5 milionů osob. Od roku 2005 jsme, eh, máme status v Evropě sociálního partnera a interně pracujeme v různých poradenských eh, výborech i co se týče daňové problematiky. Daňová rozhodnutí se činí proto, aby se zajistila právní jistota zúčastněných subjektů. Například eh, v Belgii. E, za toto je zodpovědný úřad pro fiskální rozhodování v domácí oblasti, to znamená, zajišťuje se právní jistota a zajišťuje se možnost investic v dané zemi do budoucna. No a pak přišla aféra e, LuxLeaks a to všechno související s tím. A mm, tím pádem je potřeba konstatovat, že najednou daňová rozhodnutí neslouží pouze k zajištění právní jistoty, ale také k, vymaz, k vymezení e, daňových úniků a daňových podvodů, tedy z jakéhosi morálního hlediska. Je potřeba eh, jasně si říci, že některé vlády se neštítí různých daňových dárků, které jsou pak placeny z kapes daňových poplatníků, ať už v tom nebo v jiných evropských státech a tím pádem je potřeba i nadále držet nad celou věcí velmi přísný dohled. Protože ve finále je to tak, že velké podniky takovéto dárky a vůbec jiné mezery eh, v daňové legislativě eh, mohou využívat a zaplatí to ti malí. A proto je dobře, že i evropská legislativa se teď chce podílet na procesu tvorby dodatečné legislativy, aby zajistila potřebnou transparentnost a právní rozhodnost. Ale my bychom eh, rádi se zaměřili na to, zda panuje v současnosti dostačující spolupráce mezi členskými státy v této oblasti. A dovolte mi uvést jeden příklad z nedávné doby. Belgický fiskus Spolupodepsal s velkými mediálními skupinami v Belgii protokol, v tom smyslu, že na digitální zprávy se nebude vztahovat DPH. Ačkoliv generální ředitelství pro oblast daní belgické vlády eh, řeklo, že takovýto výhodnější tarif nepřipadá v úvahu, vidíme zde jednak přeshraniční problémy, ale jednak i problémy uvnitř konkrétního státu. A tím pádem je potřeba zajistit transparentnost i v oblasti ustanovení pro samostatné jednotlivé členské státy. A myslíme si, a to je náš požadavek, že by takováto daňová rozhodnutí měla být i zveřejňována. A pak ještě jedna věc, kterou bychom navrhovali. když dochází k tomu, že významnější součásti daňové, daňové problematiky se jaksi uvstažňují e, s daňovými ráji, měli bychom se zaměřit na to, aby takovýto vztah se do budoucna stal nemožným. Je potřeba aby byly předkládány náležité daňové zprávy od jednotlivých služeb, které jinak často pracují samostatně a bez informování. Je potřeba, aby i daňové zprávy vydávaly potřebná stanoviska k jednotlivým opatřením a aby tato stanoviska byla zveřejňována. Existuje jedna iniciativa, kde 15 členských států spolupracuje v oblasti DPH a Eh, chtějí se zaměřovat i na problematiku nadnárodních předpisů. My bychom rádi zhodnotili, zda by třeba takovýto druh spolupráce nebyl vhodný i pro jiné nadnárodní projekty. Tedy nejenom v oblasti e, eh, DPH, ale i v oblastech dalších. Ti, kteří rozhodují o daňových rozhodnutích v Belgii, jsou často politicky motivováni. Tedy jsou to jinými slovy často eh, zástupci vlády. Ale to přece znamená, že nezávislost nebo politická neutralita je velmi dubiózní v této oblasti. A je potřeba, aby ta rozhodnutí neprobíhala na Eh, politicky angažovaných místech. Další bod. Rozhodnutí, která zajišťují různé daňové výhody pro konkrétní podniky, znamenají eh, určitou demotivaci eh, v daňové problematice, v daňové oblasti celkem. Protože pokud někdo obdrží rozhodnutí v oblasti daní, které ho nějakým způsobem zvýhodňuje, není motivován e, z hlediska tedy daňové kontroly, protože ta daňová kontrola ve finále neproběhne a je to nefér vůči všem ostatním, kteří takovouto povinnost mají. Myslíme si, že by všechny daňové subjekty měly být, měly podléhat stejným pravidlům. A zejména to musí platit pro velké podniky, které často díky podobným daňovým rozhodnutím platí daleko nižší daně. Samozřejmě diskutuje se spousta různých opatření, která ve finále nejspíš budou znamenat, že daňové zprávy napříč Evropou budou mít daleko více práce. Často se děje to, že daňové zprávy a jejich personální stavy jsou ponižovány, což rozhodně celé věci eh, neprospívá. Náš svaz momentálně pracuje na usnesení k upřímnému a poctivému eh, daňovému, daňovému řízení v Evropě, eh, které bude již brzy hotové a pak vám je rádi poskytneme. Nicméně bude potřeba, abychom společně nasli řešení v oblasti jaksi relativizované harmonizace eh, v oblasti daní, zejména pro oblast daní společenstvích a eh, podobných podniků. Možná třeba později bude možné vybrat si ještě mezi eh, řízením daní na státní a na evropské úrovni. Ale každopádně je potřeba, abychom zabraňovali dalším daňovým únikům. Děkuji. Děkuji vám, pane Goresi. Nyní přejdeme k paní Salson, která je mluvčí, zastupuje Evropskou eh, odborovou federaci v oblasti veřejných služeb. Prosím, máte slovo. Thanks, President. Uh, eh, the... Děkuji vám, vážený pane předsedo, vážení poslanci, děkuji vám za to, že jste pozvali naše federaci na třetí zasedání vašeho zvláštního výboru. Už tady zazněla celá řada informací a tak já bych se ve svém vystoupení soustředila na konkrétní případ vyhýbání se daňové povinnosti ze strany velice významné společnosti, která má své pobočky v Lucembursku, ve Švýcarsku a kde tedy očekáváme určité daňové rozhodnutí. Já chtěla bych z toho vyvodit doporučení a řada z nich je také ve zprávě Kelly, která byla v nedávné době schválena. Dovolte tedy nejprve stručně se zmínit o naší federaci. Jsme Evropskou federací odborů pracovníků státních institucí a představujeme 8 milionů eh, zaměstnanců veřejných institucí, včetně finančních úřadů a celních zpráv, eh, což jsou eh, instituce, kde došlo ke značným škrtům a tudíž se potýkají s nedostačnou konkurenceschopností při své eh, práci a v boji s daňovými podvody a úniky. Od začátku finanční krize vedla naše federace eh, kampaň, jejímž cílem bylo, že jsme chtěli nastavit společné principy pro progresivní zdanění. O tom již hovořili velice stručně i moji kolegové. My jsme tedy vedli tu kampaně za zdanění společnou daň z příjmu pro právnické osoby což eh, bude jistě velice důležité téma pro celou Evropu. Teď, pokud jde o daňová rozhodnutí, tak my jsme v listopadu vydali prohlášení, které podle našeho názoru bylo velice silné. Uvedli jsme v něm, že eh, v srdci Evropy je něco schnilého a eh, je třeba říci, že pan Moskovici před několika málo týdny uvedl, že daňová rozhodnutí v podstatě znamenají, že velké společnosti si mohou rozhodnout o míře zdanění a víme, že ta daň může být eh, i třeba jenom jednoprocentní. Tyto tajné eh, transakce jsou zcela nepřijatelné a musíme proti ním zakročit. S tím souhlasíme, teď je otázka kdy a s jakými prostředky a zdroji. Pokud bychom tedy mohli teď eh, přistoupit k případu McDonald's, součástí kampaně, kterou jsme spustili, je to, že Evropě chybí 1 bilion eur. To je náš eh, odhad, zřejmě konzervativní odhad eh, daňových úniků v Evropě. Sem samozřejmě spadají tedy úniky na dani z příjmu právnických eh, osob. My jsme takto přistoupili k Mezinárodní koalici Spojených států a Evropských federací a Přidali se k nám také některé sociální nevládní organizace. Proč jsme se vybrali McDonald's? podstatě eh, McDonald jako zaměstnavatel eh, má eh, nepříliš valnou pověst a na druhou stranu se snaží nastavovat jednotné podmínky pro své zaměstnance. Jsme ovšem svědky protestů, stávek. Víme, že zaměstnanci McDonaldu nejsou dostatečně oceňování, dochází k porušování bezpečnosti práce a tak dále a tak dále. Eh, jak ve Spojených státech, tak i například v Belgii McDonald eh, využívá eh, dokonce veřejných dotací, vzhledem tomu, že vyplácí tak nízké mzdy. Je to ovšem přední společnost, pokud jde o fast food a tak nastavuje eh, standardy, tendence pro ostatní podniky v této oblasti. Proto je tato firma tak eh, důležitá a proto také vítáme rozhodnutí Evropského parlamentu vytvořit tento zvláštní výbor. Myslím si, že je potřeba nastavit ofenzivnější strategii pro vyhýbání se daňovým povinnostem. Je potřeba začít na vrcholu a odsud pokračovat dále. Takže proto jsme si zvolili McDonald's daňové chování McDonaldu nebylo úplně dobře zda, eh, známo, protože to není součástí LuxLeaks, eh, ale už tehdy jsme věděli, že francouzské daňové úřady začali vést eh, v roce 2013 McDonald's svou složku. Je tady několik klíčových záležitostí, které se týkají eh, záměrného vyhýbání se daňové povinnosti ze strany firmy eh, McDonald's. My máme k dispozici podrobné informace, které se dostaly nakonec i do médií Nevím, jestli to dobře vidíte, ale jsou tady důležité tři věci. Jednak to, že eh, McDonald eh, eh, získává své zisky především z modelu franchise. To pro ně představuje obrovský příjem, to znamená, že získává tady nájemné tantiemy, poplatky z franchise. Tantiemy z franchise jsou velice časté u nadnárodních firm a využívají je tyto firmy právě pro snížení daňového základu a je to součástí takzvaného profit shifting, tedy přesouvání zisku do daňově výhodnějších lokalit. Druhý rys, který je velice důležitý, je to, že v roce 2008 firma McDonald's ehm, vytvořila malou pobočku v Lucembursku kde potom zakořenila schromažďování tantiem z celoevropského působení ze všech frančíz. Není pochyb o tom, že se jedná o zcela uměle vytvořenou strukturu. Tato jednotka, tato pobočka má pouze 13 eh, eh, zaměstnanců. Během velice krátké doby eh, tato pobočka McDonaldu, McDonaldu se stala vlastně jednou z největších poboček firmy v Evropě. Vytvoření této lucemburské pobočky bylo vedeno daňovými důvody, protože to odpovídá změnám v lucemburské eh, legislativě, pokud jde eh, o eh, ochranu duševního vlastnictví a pokud jde o snížení daní z příjmu právnických osob na 5 Třetí risk, který je zde důležitý, je to, že McDonald přesunul své ústředí z Londýna do Ženevy. Opět to bylo vedeno daňovými důvody a uznává to také samotný McDonald's. Šlo mu o to, aby mohl využít velice výhodného švýcarského daňového režimu, který se pohybuje od 0 do 12 pro zahraniční firmy. Také jsme slyšeli hodně o takzvaném irsko-nizozemském sandviči. Toto je takový švýcarsko-lucemburský hamburger, kdy eh, vlastně dochází k využívání daňových výhod v obou dvou zemích. Kromě toho máme podezření, že může existovat další daňová dohoda. Do roku 2013 skutečná daňová sazba lucemburské pobočky spadla na 1,4%. Tím navazuji na to, co řekl kolega, že tyto sazby často nejsou znakem nějaké daňové dohody, ale je, přesto je potřeba eh, požádat si o vysvětlení, proč je ta sazba mnohem nižší než již tak nízká sazba daně v Lucembursku. Myslím si, že zde jsou evidentní příznaky Um, eh, nějaké daňové dohody ohledně zdanitelného příjmu McDonaldu, který byl ještě dále snížen eh, díky vnitroskupinovým převodům. Co je výstupem ze celé situace? Od roku 2009 do roku 2013 tato malá pobočka o 13 zaměstnancích eh, zaregistrovala kumulativní příjem 3,7 miliard eur a z toho daňově přiznala 16 milionů 0,45 byla daň, dokonce tedy nižší než 1 což nám ukázali LuxLeaks. Tady je důležitá jedna věc. Je tady celá řada daňových skandálů, případů, ale často máme problém pochopit, jaký skutečný daňový dopad to má a tato zpráva se snaží posoudit daňový dopad takovýchto eh, režimů eh, vyhýbání se daňové povinnosti. My jsme se zaměřili na McDonald's a jejich velké trhy Francii, Itálii, Španělsko, Velkou Británii, Německo, Švédsko a tak dále. A výsledkem je to, že McDonald's by vlastně ušetřil jednu miliardu eur Eh, během daného období od roku 2009 do roku 2013. Je to jedna miliarda eur, která mohla být investována do veřejných služeb, eh, které všichni potřebujeme, včetně McDonaldu a samozřejmě i do vyšších mest. Naše zpráva není kompletní. Eh, říkala jsem, že tady je ta švýcarská pobočka, víme, že tam se převádí také značné prostředky a myslím si, že by stálo za to prošetřit tuto pobočku dále. Po vydání této zprávy mohu mm, s potěšením říci, že Evropská komise zahájila předběžné vyšetřování právě na, eh, na základě pravidel o státní pomoci, ale to je skutečně předběžná záležitost. Vyžádali si například eh, informace od lucemburských finančních úřadů. Ještě bych připomněla, že podle Evropské komise duševní vlastnictví a daňové režimy v této oblasti by měly stimulovat inovace a také investice do nových technologií. Bohužel eh, se nám nepodařilo najít žádné důkazy této skutečnosti u eh, firmy McDonald's. Doufáme, že Evropská komise provede tedy žádné šetření celé věci, jak už jsem říkala, již eh, tady předběžné kroky eh, zahájila, eh, vyšetřuje takto Google, Apple, Starbucks a další firmy. A jedna z těch výhod legislativy o státní pomoci je ta, že Evropská komise může firmu McDonald's donutit k navrácení prostředků, jejímž se vyhnula v rámci své daňové povinnosti. Proto tedy vyzýváme i váš výbor, abyste si přizvali zástupce firmy McDonald na vaše zasedání, poslechli si jejich eh, verzi situace, protože ehm, to by pro vás mohlo být užitečné a možná si pozváte zástupce dalších těch čtyř největších firm. Ono tady jde hodně také o samotný eh, biznesový model, tedy maximalizace zisku, minimalizace daní a platu ale je potřeba to vždy opřít o nějaké konkrétní případy, na nichž můžeme zdůraznit, v čem spočívá problematika vyhýbání se daňové povinnosti. Pokud je o naše doporučení, tak jde především o transparentnost, ta je samozřejmě klíčová. Důležité jsou zdroje a také daňová spravedlnost. Pokud jde o transparentnost, tak eh, pan Moskovici předložil svůj nový balíček ke transparentnosti před několika málo týdny, takže Další důležitá věc eh, jsou eh, výkazy za jednotlivé země, zprávy pro jednotlivé země. Tady vítáme, že Evropská komise žádá posouzení dopadu, nicméně možná toto není eh, priorita. Už bylo provedeno takové posouzení dopadu banka, bankovnictví a tam byl ten výstup velice dobrý. Ale je potřeba eh, proškolit finanční úřady tak, aby věděli, po čem pátrat, eh, co hledat. Eh. Všechny tyto informace, které jsem zmínila, si myslím, že by měly být k dispozici také zástupcům odborových organizací přímo ve firmách, protože daňové režimy jsou součástí restrukturalizačních plánů firm a to může mít často devastující sociální dopady. Navrhovaná směrnice o automatické výměně eh, informací o těchto dohodách, to je věc, kterou vítáme. Podporujeme to, že Evropská komise se chce eh, soustředit na výměnu informací, nicméně tyto údaje musí být předně veřejné a Myslíme si, že by nad tím měl mít možnost přeskumu Evropský parlament a že by to mělo být součástí evropského semestru. Problémem je ovšem to, že například Švýcarsko eh, není součástí systému automatické výměny informací. Další důležitá věc je ta, že opatření v oblasti transparentnosti vzhledem k tomu, že materiální zabezpečení, personální zabezpečení v daňových úřadech se stále snižuje, tak to bude bohužel asi Eh, velké omezení. My jsme se udělali průzkum, který se týkal dopadů mm, škrtů na pracovních místech ve finančních úřadech po začátku krize do roku 2012 a výstup je takový, že Evropská unie a Norsko ztratili 56 tisíc pracovních míst, což je zhruba 10 celkového počtu pracovníků ve finančních úřadech. Je to podstatě až třetina, eh, například ve Velké Británii a v Řecku. V Řecku, které eh, se tak zoufale snaží získat eh, veřejné příjmy, příjmy do veřejného rozpočtu. Existují odhady, že by Řecko potřebovalo třikrát navýšit počet těchto pracovníků. Proto nemá smysl škrtat personál ve finančních úřadech, protože ty náklady na řízení těchto úřadů nejsou tak, eh, tak velké, to 1,5 z daňových výnosů, takže si myslím, že to je velice, jsou to velice výhodně investované prostředky. Takovéto škrty pouze přispívají k dalším daňovým podvodům. Tak například v Dánsku škrty vedly k navýšení Ehm, neuhrazených daní o 2 miliardy dánských korun v Řecku. Daňové nedoplatky, to nikoho se nepřekvapí, eh, vyrostly ze 45 na 56 miliard eur. Ve Spojeném království není uhrazeno na 50 tisíc eh, případů eh, daňových úniků. Takže toto vše má zcela zničující morální dopad, etický dopad na samotné pracovníky finančních úřadů, ale pochopitelně také na daňové poplatníky. Poškozuje to image státních systémů a daňových systémů a potažmo demokracie. Takže naléháme na vlády, aby přestali škrtat a začaly naopak do finančních úřadů více investovat. Vím, že bych už asi měla končit. Ještě poslední slovo k těm daňovým dohodám. My plně souhlasíme s tím, že daňová dohoda to je v podstatě takové neutrální Mm, neutrální termín, něco jako evropský semestr, ale uvědomme si, že daňové dohody mají jediný cíl, a to snížit daně firm, které by platit měly, ale které platit nechtějí a jako takové by měly být tedy zakázány. Je to v zájmu transparentnosti, toto je skutečně velký vnitřní problém. Děkuji vám za pozornost chci ještě říci, že podporujeme samozřejmě také eh, společný konsolidovaný základ daně z příjmu právnických osob CCTB a myslíme si, že by měly být také nastaveny minimální eh, daně ve výši 25%, protože daně z příjmu eh, právnických osob jsou nedílnou součástí systému progresivního zdanění a přispívají k rovnému rozdělení bohatství. Děkuji. Merci, madame, euh, merci, messieurs. Děkuji vám mnohokrát. I vám, madam, i vám, pánové. A teď eh, jistě z reakce poslanců vidíte, jak moc si vážíme vašich příspěvků, které byly jistě velmi zajímavé co do obsahu, ale také proto, že jste nastínili ten všeobecný problém, jak tedy obecně, tak i v detailech. Co se týká daňových rozhodnutí, to je jedna věc a hovořili jste i o konkrétních případech, eh, o případech jednotlivých států, jako je Portugalsko, o případy jednotlivých firm, jako je McDonald's, velké nadnárodní firmy to jsou. A připomněli jste nám také, že Tady pouze nehovoříme o e, nadnárodních korporacích a digitální ekonomice. Jsou to i Jsou to i tradičnější druhy společností, jako holdingy typu Starbucks, McDonald's, eh, napojení různé na automobilový průmysl, to vidíme u Fiatu, i tam jsou problémy. Ten problém, který zde musíme řešit a který jste tak dobře nastínili, je, že většinou to nejsou případy podvodů, jsou to případy, které vyvstávají z toho, že v různých státech máme různou legislativu. A společnosti, které jsou činné v celé řadě zemí, případně i na různých kontinentech, se sami organizují tak, aby zkrátka nalezli ty nejvýhodnější podmínky pro sebe a dosáhly tím pádem extrémně nízkého zdanění, což pak narušuje hospodářskou soutěž, jak mezi jednotlivými společnostmi, tak mezi jednotlivými státy a tak mezi daňovými poplatníky. A proto zde teď máme tyto velice šokující situace. Teď se tedy posuneme k výměně názorů s poslanci. Nejprve dám slovo oběma zpravodajům a pak budeme mít dvě kolečka dalších řečníků. Elíza Ferreira jako první. Děkuji. Eh, začnu tím, že vám všem z celého srdce poděkuji za všechnu tu práci, kterou děláte. Je naprosto zásadní, abychom i nadále spolupracovali. A jsem osobně přesvědčena, že informace, které jste nám podali, jsou pouze špičkou ledovce. Je nutné, abyste s námi i nadále spolupracovali za účelem pomoci daňovým poplatníkům a za účelem zachování spravedlnosti v Evropě. Jedna otázka na úvod. Pan Kolen, pan Ráliev, pana, paní Salson, všichni jste zmínili nedostatek zdrojů. Ale to je jenom jedna součást jakéhosi balíčku a je to o to složitější v době úspor, často velmi drastických. E, tedy z vašeho úhlu pohledu chci se zeptat, ten problém nedostatku zdrojů je problém nedostatku kapacit a nebo je to problém politické vůle, která jak si v základu další celé řady rozhodnutí členských států v oblasti daňové politiky. Takže jak byste ten problém interpretovali zkrátka? Druhá otázka se týká přímo samotných rozhodnutí jakým způsobem zapadají tato do běžné zprávy věcí veřejných. Je daňová zpráva, já nevím, třeba informována o nějakém zvláštním režimu, když se, když se prošetřuje situace v konkrétních firmách, jsou lidé vázáni nějakou mlčenlivostí nebo něčím takovým? Můžete nám říci, kolik přesně daňových rozhodnutí existuje u vás v oblasti nebo v zemi, nebo a, a obecně jaký je mechanismus vložení a začlenění toho rozhodnutí do běžné činnosti daňové zprávy. Třetí otázka, tu jste také zmínili, se týká nových pracovních postupů. Týká se to nové iniciativy komise, o tom hovořili dva z vás, a o společném daňovém základu pro korporace. Pakliže bychom tento společný daňový základ implementovali, tak eh, pan Goris už to zmínil, neměla by existovat možnost, ne, ne, nebylo by to být jaksi volitelné, a mělo by docházet i k reportingu země od země. Bude, budou opatření, která zde máme, stačit? Jaké kritické kroky jsou zapotřebí, je zapotřeba splnit, aby ta operace probíhala úspěšně? A poslední otázka se týká šetření ze strany komise. Komise v tuto chvíli eh, předkládá první otázky Lucembursku například – takže eh, ten velice důležitý případ McDonald's eh, se také chystá na spuštění. Zatím to, eh, zatím to řízení spuštěno není. Samozřejmě záleží na kvalitě odpovědi té země, zda se bude navazovat nějakým šetřením nebo ne. Chci se zeptat, jestli se těch diskusí účastníte, zda vás komise kontaktovala a zda využívá informace od vás. To jsou tedy mé předběžné otázky, kolegové se jistě zeptají na další, na další věci. Děkuji vám mnohokrát, abych vám tady poděkovala i ve svém vlastním jazyce. Díky za všechno, co děláte a doufám, že budete otevřeni i následným dotazům z naší strany. Děkuji vám, Elizo. Michail Teurer, děkuji vám za eh, velice zajímavá stanoviska k této věci. Pro nás jako Evropský parlament jsou vaše poznatky, vaše náhledy na celou věc velice důležité a tím pádem bych se já rád na tomto místě soustředil na velice konkrétní otázky. Pane Gorisi, vy jste hovořil o tom, že eh, daňová rozhodnutí považujete za důležitá i do budoucna. Zároveň jste ale navrhl, aby tato rozhodnutí ne, nebyla zveřejňována jenom na nadnárodní úrovni, ale také na úrovni národní, tedy co se týče rozhodnutí platných uvnitř členského státu. Ale my zde máme jiný systém vzájemného informování daňových zpráv. Chci se zeptat, jestli si myslíte, že by se ta daňová rozhodnutí měla zveřejňovat i pro veřejnost, nebo jenom pro tu daňovou zprávu. A e, v této souvislosti e, se chci zeptat, jestli máte nějaké signály od kolegů, kteří jsou činni v daňové správě, že třeba v některých členských státech nebo v mnoha členských státech ta daňová rozhodnutí jsou udělována jaksi cíleně, tedy že některé podniky rozhodnutí dostanou, jiné je nedostanou. E, pochopil jsem vás správně, nebo žádné takové signály nemáte? Pane Müllere, teď otázka na vás. Spolupráce e, daňových zpráv, jak jste ji naznačoval. Jak si, to jak si to představujete konkrétněji? Máte třeba z praxe nějaké příklady, které byste mohli jmenovat? Před jakými problémy, já nevím, daňová zpráva ve Francii nebo v Německu stojí, když má co dočinění s nadnárodním koncernem? Já nevím, nemůže třeba daňová zpráva rovnou spolupracovat s daňovou zprávou v zahraničí? Jsou zde nějaké právní nebo faktické problémy nebo překážky? A pokud ano, můžete je jmenovat. A poslední otázka, tentokrát na paní Salson. Eh, vy jste hovořila o tom, že potřebujeme více transparentnosti, eh, že potřebujeme reporting země od země, o tom jste hovořila, eh, což odpovídá i různým usnesením jednotlivých grémí v Evropském parlamentu. Z doporučení OECD ovšem se také navrhuje ovšem takové, které bude dávat informace pouze eh, daňovým zprávám, nikoli veřejnosti, aby bylo i nadále možné zachování obchodního tajemství. V této souvislosti eh, můžete nám prosím objasnit, proč považujete za tak důležité skutečně zveřejňování těchto informací, protože eh, oni jsou dobré argumenty i proto, aby takovýto reporting země od země šel skutečně pouze do rukou daňových zpráv. Aby se tedy stanovila daňová sazba a tak dále, protože eh, daňová sazba konec konců musí být ve finále stanovená příslušnými orgány, nemusí být a nemá být předmětem veřejné diskuse, ale opět, možná jsem vás špatně pochopil, prosím o vysvětlení. Děkuji. Eh, děkuji vám, Michaili. Teď eh, bychom mohli dát třeba slovo našim hostům Prosím, ale buďte struční, protože máme ještě dvě kolečka řečníků. Děkuji, budu velmi stručný. Ačkoliv eh, eh, samozřejmě chci také řádně odpovědět na položené dotazy. Od roku 98, pane Lamasure, hovoříme o fiskálním nomádství znamená, každá velká společnost si věci uspořádá tak, aby se jí to co nejvíce vyplatilo, co se týká daní. My už léta říkáme, že je potřeba s tímto něco dělat. Vezměme Google v Irsku. Tam je korporátní daň jedna z nejnižších v celé Evropě. To všichni víme. A Google se dostal na úroveň 1,9% místo běžných 2,5%. Takže tento fiskální nomádismus už skutečně probíhá léta a je na čase, aby skončil. Protože eh, samozřejmě nejprve potřebujeme konvergentní legislativu, potřebujeme jedno, jednohlasný přístup a je konečně potřeba, aby tuto problematiku někdo přeskoumal. Jinak se nestane nic, přijme se sice nová směrnice, ale věci budou eh, jako předtím. Každopádně děkuji vám, pane předsedo, za to, že jste nás sem přizval a že máme tuto příležitost do hloubky o věce hovořit. Nedostatek zdrojů, ano, nedostatek pracovních sil, o tom už také mluvíme léta a stěžujeme si na to. Říkáme, že je potřeba ukončit tuto politiku rozpočtové, rozpočtových úspor. Je to nesmysl jak politicky, tak sociálně. Co se týká eh, platů našich kolegů, zejména na jihu Evropy, Řecko, Portugalsko, Španělsko, tam dochází k masivním škrtům, jak v platech, tak v počtech pracovníků a často se hovoří i o korupci. Všichni vidíme, kam nás to vede. Ekonomický, politický a, hospoda a sociální nesmysl. A to se týká například i takových oddělení, jako jsou oddělení IT Samozřejmě určité vybavení informačními technologiemi máme, ale máme-li nakládat s těmito obrovskými toky informací, musíme mít kvalifikované lidi. Eh, tak, já nevím, třeba jeden příklad nedostatku. Dochází často ehm, k restrikcím eh, v regionálních administrativách, protože centrální zpráva, která všechno řídí, podobně jako taxut a fiscalis, tak E, svým způsobem zajišťuje spolupráci daňových zpráv napříč zeměmi. Takže Fiscalis je skutečně e, úspěšný program, tedy do roku 2012, ale teď právě došlo a dochází dále k redukci početních stavů, tím pádem účast na tomto programu se snižuje. Za poslední dva roky se snížila na polovinu. A to je jeden konkrétní příklad nedostatku. A třetí příklad, to je Fran- z Francie. E, po aféře LuxLeaks eh, se objevily tisíce požadavků, tisíce žádostí ze strany lidí, kteří chtějí, aby jejich případ byl přeskoumán. Takže vidíme, že potřebujeme, že potřebujeme náležitý počet lidí, abychom mohli sledovat, co se skutečně děje v terénu. Co dělá e, francouzská vláda? E, začíná nabírat nové pracovníky, kteří přicházejí do daňové zprávy z jiných veřejných služeb. Máme obrovské eh, úniky v oblasti příjmu, takže problémů v té oblasti je skutečně spousta. No a co se týká nedostatku spolupráce, to bychom, myslím, mohli poměrně hezky doložit na tom, jak spolu daňové zprávy nespolupracují, protože eh, jednak eh, často nebývá dost času a jednak často eh, bývá různý kulturní přístup v některých, v různých státech, co se týká nakládání s nadnárodními koncerny, koncerny anebo různé karuselové podvody. Tady na to je přesně potřeba spolupráce na co nejširší bázi, na, které, na kterou často nemáme prostor. Pan Müller, ale velmi stručně, prosím. Děkuji. Ano, ta otázka spolupráce má samozřejmě spoustu facet. Máme spolupráci na základně eh, bilaterálních a jiných úmluv, máme spolupráci na bázi úmluv OECD. A to platí pro většinu evropských států, takže určitá spolupráce je. Ale pak zde máme také spolupráci administrativní, která probíhá na základě evropských smluv. No a pak na národní úrovni také dochází ke spolupráci uvnitř tedy té dané země, tedy ke spolupráci mezi různými fiskálními orgány a zprávami a tak dále. Samozřejmě, my bychom eh, tuto fiskální spolupráci chtěli pozvednout na evropskou úroveň a chtěli bychom mít jaksi simultánní fiskální kontroly, ale k tomu je potřeba vyměňovat si informace, a to jednak jak na základě žádosti, tak ale i automaticky, co se týká některých konkrétních okruhů nebo případů. Co se týče zveřejňování rozhodnutí, a to je také eh, velice složité téma, musíme zohlednit věci například, jako že eh, Evropská komise navrhla, aby eh, se daňová rozhodnutí zveřejňovala, což náš svaz vítá. My si myslíme, že k tomu zveřejňování by mělo docházet a eh, úředníci, kteří jsou příslušní pro daňové otázky, by měli vědět, že nějaká daňová rozhodnutí existují třeba pro firmy, se kterými zacházejí. Ovšem velice, velice často dochází k situaci, kdy ten úředník žije v takové bublině a je zodpovědný pouze za ty případy, za které je úředně zodpovědný a na nic jiného se neohlíží. A to je přesně ten problém. Chybí nám ten celkový náhled na situaci. Já nevím, dostanete třeba žádost na téma XY a zpráva, daňová zpráva k tomu potřebuje znát daňové rozhodnutí Z. Ale e, to je dostupné velmi složitě a co je ještě složitější, a to je důležité zejména z hlediska daňových úniků, vůbec nevíme, ani ta daňová zpráva neví, co se děje na mezinárodní úrovni. Takže pak člověk, který něco odškrtne na, na určité úrovni, neví, co se děje na jiné úrovni. Dejme tomu, že nějakou složku předloží na e, podnět jedné z těch velkých čtyř společností, předloží nějaká eh, konzultační společnost a všechno se zdá v pořádku. Ale nevíte, co to znamená na mezinárodní úrovni. Nevíme, k jakým daňovým únikům třeba dochází v sousedním státě. Co se týká zveřejňování rozhodnutí uvnitř nějakého státu, eh, rozhodnutí tedy pro konkrétní společnosti, to by bylo užitečné rozhodně jednak pro daňovou zprávu jako takovou, ale i pro daňové poplatníky. Protože, eh, nemilme se, velké koncerny spolu jednoznačně hovoří, byť tedy se řídí pravidly nějaké konfidenciality, ale velmi dobře vědí, kdo z čeho prospívá. Děkuji. Děkuji, jenom bych chtěla odpovědět na otázky, které tady padly v souvislosti s McDonaldem. Zda jsme v kontaktu s komisí, zda to předběžné šetření komise je veřejné nebo ne. Ano, Měli jsme pár setkání s komisí, s generálními ředitelstvími, včetně generálního ředitelství pro daně, ale i s generálním ředitelstvím pro hospodářskou soutěž. Bylo to velice důležité, to byl totiž náš cíl, abychom um, osvětlili celou tu širokou skálu daňových úniků a jsou tady skutečně prostředky, jak se tomu postavit. Jsou tady prostředky na evropské úrovni, tím pracujeme, ale jsou tady prostředky i na národních úrovních. Samozřejmě některé záležitosti související s McDonaldem byly otevřeny. Ano, jsme v kontaktu s Evropskou komisí, jsem v kontaktu s některými s, vám, z vás v souvislosti s ustanovením tohoto výboru a ta předběžná rozhodnutí veřejná nejsou. Jak možná víte, kdyby lucemburské úřady neodpověděly, nebo pokud odpoví neúplným způsobem, tak potom komise může spustit šetření a pokud reakce nebude uspokojivá, tak stanovisko komise bude zveřejněno a tak se to stalo v souvislosti s Amazonem. To bylo docela zajímavé čtení. A proč by ten reporting země od země nebo informace měly být přístupné veřejnosti? No, doufám, že budu správně pochopená, ale myslím, že bez mobilizace odborů a nevládních organizací souvisejících s daňovou důvěryhodností eh, bychom tady asi nebyli dnes. Myslím, že je to tedy způsob tedy poskytování těchto informací veřejnosti. Když říkám odborům a jejich zástupcům reporting země od země, to je opravdu zajímavé podívat se také na restrukturalizaci firm a jaké mohou být sociální dopady takových restrukturalizací. To je součást eh, práv zaměstnanců na informace, ve věcech, které se jich týkají. Příklady třeba Colgate Palmolive, tam restrukturalizace eh, vedla nakonec eh, ke změnám platu. Tedy ta spojitost a propojenost je tu velice silná, proto informace je na místě. Samozřejmě, že ne každý občan si důkladně přečte zprávu z jednotlivých zemí té které filmy, ale myslíme si, že veřejný přístup daňová pravidla, to bylo, nepam, ne, nezapomínejme na to, že to bylo zcela utajené. Když jste řekli, dobře, je to legální, no když je to legální, tak proč je to zároveň tajné? Tedy ono udržování v tajnosti je jedna z klíčových eh, otázek, z klíčových problémů zabránění daňovým únikům, podvodům a celému projasnění daňového, daňových systémů. Eh, máte to, určitě budou ještě i nějaké další otázky. Ano, víte, co se děje tam, kde padají rozhodnutí pravidla je to velice omezený okruh eh, lidí, která přijímají ta rozhodnutí a v Belgii. Tam je princip autonomie a oni nějak nepodléhají hierarchii a myslím, že to je součástí problému. Děkuji. Děkuji. Vy chcete ještě něco, pane kolego Gorisi? Děkuji. Co se týká personálu a že klesá, jeho počet. Předseda našeho výboru, který se stará o potírání daňových podvodů, říká, že jeden daňový auditor přinese pětinásobek toho, co stojí. A fakt, že se nenahrazují ti, kdo odcházejí do důchodu, tak tam se samozřejmě ušetří ten jejich jeden plat, ale zároveň se tím rezignuje na pětinásobný možný příjem, který by v důsledku práce tohoto úředníka byl získán. Počítat umíte stejně jako my. Přesto se šetří, v Belgii se šetří a šetří stále dál. Víc než 20 Mm, našich lidí z oblasti celní a daňové zprávy už odešlo a šetřit se bude ještě dál. Má to i další dopady. Pak máte daňovou zprávu, máte kontrolní úkoly a fakt, že kontroloři jsou stahováni ze svých kontrolních úkolů proto, aby přejímali ze správní úkoly a když pak máme méně kvalifikovaný, kdybychom zaměstnali méně kvalifikovaný personál, tak ti by mohli vykonávat tu běžnou administrativu. A tlak na ty, kdo jsou tam ještě zaměstnáni, stále roste. Mají dokázat stále víc, mají stále více spisů, které připadnou na každého z nich. Přičemž úředník pak už vůbec ani nemůže být zainteresován na tom, aby se staral o nějaké zahraniční daňové podvody. On si tak jako úřaduje na svém dvorečku, protože navíc vůbec nemá čas a kapacitu. Co se týká našich daňových rozhodnutí, tak my máme víc než stovku lidí, kteří pracují v této oblasti a šest osob z nich nakonec přijímá ona rozhodnutí. Většinou je zveřejňujeme. To jsou dokumenty veřejně dostupné. Jména tam nejsou z důvodu ochrany osobních údajů, ale nezveřejňují se všechna ta rozhodnutí a právě ta ožehavá jsou ta, která se nezveřejňují. Možná, když víte, o jakou firmu se jedná, tak jsou tam s tím spojené různé okolnosti. Když se dělají daňové kontroly, a to se děje, tak se daňový úředník podívá na situaci, třeba by chtěl položit nějaké otázky a to, jakým způsobem byl interpretován zákon a pak si řekne, takové rozhodnutí tady už bylo a ten člověk to musí respektovat, ale musí se podívat víc do hloubky, zda ty okolnosti, které s tím souvisí, opravdu odpovídají. No, když se tam pak nenajde nic velkého, tak on to předběžné daňové rozhodnutí pak musí respektovat. My si opravdu myslíme, že by bylo na místě ta uh, předběžná daňová rozhodnutí zveřejňovat, aby bylo možno sledovat, co se děje. My v Belgii máme takovou praxi, že když eh, takové rozhodnutí je schváleno, tak se stává svého druhu normou pro další firmy. Tam, kde je určitá situace, tak tam pak to rozhodnutí prostě máte, můžete z něj vyvozovat analogie pro další firmy. A co se týká CCTP, tak tady se opravdu obáváme, že když by se národní a evropský systém dostal do situace, že se musíte rozhodnout, tak to celou tu diskusi znovu odstartuje. Velké firmy si zase vyzobou rozinky, co je výhodnější na evropské, co na národní úrovni a my se tu sejdeme za pár let znovu. No, ono je to jako voda. Ona voda si vždycky najde cestu k tomu nejnižšímu bodu a firmy jsou úplně stejné. No, samozřejmě, že nikdo se nedere, aby na daních zaplatil víc a proto je třeba, aby existovala politická vůle a já doufám, že k tomu dojde. Když budou běžet dva systémy paralelně, tak to zase oslabí úkoly a pozici kontrolorů. Uh, Oni budou muset respektovat další novou legislativu, budou se to muset všechno naučit, pak ke všem těm daním ještě přijde nahoru jako bombonek ta evropská daně, to bude další problém. Děkuji. To jsou opravdu vážně plné debaty. Chtěl bych poděkovat všem, které jsme pozvali. Co nám chybí, je špetka času. Teď bych chtěl poprosit o slovo zástupce politických skupin, kteří se přihlásili, pak se to pokusíme nějak souhrně zodpovědět. A milí kolegové, prosím, koncentrujte se maximálním způsobem na jednu, dvě věci, které vám opravdu leží na srdci reagujte na to, co naši hosté již řekli a i na to, co už zaznělo. Pan Niedermayer, zdrvá strana. Komision. On je ostatně také stravodajem ve výboru AKON. Uh, Mr. Chairman, uh, thank, uh... Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych nejprve poděkoval hostům za to, že přišli. Uh, velice si vážím vašeho úsilí a energie, které jste tomu věnovali a děkuji vám za tu informaci eh, písemnou o jídlech v McDonaldu minulém víkendu. Nyní bych rád zdůraznil, že tady máme eh, danění firem a ne tak moc agresivní daňové plánování. Je pravda, že některá prax, některé praxe nejsou přijatelné. Měli bychom najít opatření, tak aby ty praxe, které jsou teď sice neférové, tak abychom je učinili nemožné, nemožnými nebo dokonce ilegálními. Pane Lamasur, my tady nejsme konfrontováni s ilegální praxí, my tady jsme konfrontováni s praxí, která je nepřijatelná, nespravedlivá, která má velké ekonomické dopady. To znamená, že hledání opatření, by znamenalo, že budeme efektivní tak, abychom dosáhli nějaké daňové spravedlnosti. To je věc, která vůbec nebude snadná a my s tím ještě budeme muset eh, strávit spoustu času v budoucích týdnech a měsících. Ve všech prezentacích eh, jsem viděl, co se jako čtyři doporučení, co dělat. Za prvé eh, posílení daňové administrativy, transparentnost daňových pravidel CCTB a zprávy napříč zeměmi. Ještě bych se zeptal, zda jsou nějaké další rady, které byste měli. Trošku bych chtěl nesouhlasit s tím, jak úzce je tohle spojeno s administrativou daní. Samozřejmě všichni souhlasíme, že potřebujeme uh, Eh, profesionální daňovou zprávu, ale my tady nejsme konfrontováni s nelegální praxí, ale jenom nespravedlivou. A myslím, že víc lidí a víc eh, počítačů nám nepomůže. A krom toho nevidím cestu, jak utvořit extrémně komplexní daňový systém, na který bude potřeba neověřitelně mnoho zdrojů. Samozřejmě je otázka, eh, kde dedikovat ty zdroje Teď třeba máme takovou situaci v mé zemi, je to s daněmi pro biznis takové, že by neměly eh, růst. Tam by šlo o to, aby ta daňová pravidla byla co nejjednodušší, aby se dala spravovat s rozumnými náklady a rozumnými zdroji. Děkuji. Děkuji vám, pane kolego. Paní Gomez. Eu, eh, eu eh, gostaria em particular de dirigir ao senhor uh, doutor. Děkuji. Já bych se chtěla obrátit na zástupce eh, odborových svazů z Portugalska. Portugalsko to je země, kde platí daně hlavně střední třída, ale ne už tolik ti eh, nejbohatší. V roce 2012 došlo k daňové amnestii a my bychom byli podstatě cílem bylo legalizovat eh, prostředky, které byly vyvedeny do zahraničí. Já se chci zeptat, jak vnímáte toto vy ze své eh, pozice, kdy dnes eh, vlastně existují seznamy subjektů, jich se to dotýká. Tyto seznamy ovšem nejsou k dispozici, nejsou veřejné. Finanční úřady tedy vědí o těchto případech, ale informace o nich nemáme. Máte představu, o kolika penězích eh, hovoříme? Zdá se, že se jedná o zhruba miliardu eh, eur, to je takové číslo, které tedy koluje. Mm, navíc máme v Portugalsku řadu firm, které jsou na národní povahy, ale přitom mají své sídlo záměrně někde v zahraničí. Je to 19 eh, obrovských eh, firm portugalské eh, burzy. Kromě toho se domnívám, že jsou tady tedy ty tajné daňové dohody a Eh, o kterých se mi zdá, že zase nejsou úřady informovány. Stejně tak si myslím, že chybí informace na příslušných úřadech eh, o tom, které firmy využívají tzv. daňových rájů. A pokud jde o to, že daňové úřady nemohou řádně vykonávat svou práci, tak eh, U nás se teď eh, hledá eh, nové vedení. Víme, že jsou tam čtyři jména, která jsou teď eh, na předvybraném seznamu. Přitom ne všechna z těch jmen mají podle mě úplně čistý štít. Jsou to čtyři osobnosti, ale já si myslím, že to musí být vždy ti, kdo vedou tyto úřady, osobnosti, které nelze jaksi uplatit, zastrašit a tak dále. Dále bych chtěla říci, eh, že se musíme eh, nějakými novými metodami pokusit eh, bojovat se daňov, vyhýbání se daňovou povinností. Všem vám chci nejprve poděkovat za to, že jste přišli, že jste nám poskytli cené informace. Já mám v podstatě dvě otázky. Pan Niedermayer poukázal správně na to, že tady se nejedná o daňové podvody nebo daňové úniky, tedy o ilegální praxi. To je samozřejmě věc, že s tím musí finanční zprávy bojovat. O co se tady jedná? To jsou legální způsoby vyhýbání se daním. To jsou věci, které považujeme za nelegitimní, ale jsou legální. Proto tedy otázka, k čemu vám bude víc personálu, když to třeba vůbec není úkolem tohoto personálu potírat něco, co je legální. Nebo jinak řečeno, nějak existuje podle vašich informací v nějaké daňové zprávě zadání personálu daňové zprávě, aby se aby stíhali legální, ale nelegitimní formy obcházení daní, aby to stíhali, sledovali, hlásili nahoru a to jsou nějaké zpětné vazby, když se uh, zjistí takový případ. A zda jsou ti lidé dostatečně vzdělání, aby to definovali. Je třeba rozlišovat eh, mezi cíleným vycházením, obcházením daní, které vede k daňovému poškození jiných zemí, tedy daňo, hranice překračující daňové okliky. Třeba ten stát vůbec nemá zájem tohle potírat, protože tento způsob mu může i vyhovovat. Tady je samozřejmě otázka, uh, jak, s jakými tresty nebo sankcemi a dalšími nevýhodami pak musí počítat whistlebloweri, kteří třeba přesto ohlásí, jaké techniky se praktikují třeba proti vůli vlastních daňových orgánů. Pak je tady samozřejmě problém technik, které jsou nežádoucí i v té které zemi kde se využívají nejrůznější mezery a díry což eh, je nežádoucí i z pohledu daňových úřadů. Jsou tam dostatečné mechanismy, že když to někdo definuje na té věcné úrovni, nahoru to také ohlásí. Jsou tam nějaké pobídky k tomu to dělat? To by mě zajímalo. To je první velká otázka, ta druhá je daleko stručnější. Komise má návrhy na zlepšení daňové transparentnosti v oblasti tax rulings, daňových rozhodnutí, a to na bázi automatické výměny informací, k níž má docházet, kde co čtvrt roku ze všech 28 členských států budou poskytnuty informace. Hovořili jste o nedostatku personálu. Moje otázka je stručná. Budete vůbec to, všechny tyhle informace, co kvartálně budete dostávat, rozumně zpracovat? Myslíte, že návrh komise uh, s nedostatkem personálu přesto považujete za přiměřený a myslíte si, že povede k cíli? Děkuji. Nyní pan Fabio Mazi za GUE, prosím. Děkuji. Děkuji. Děkuji všem kolegům za ty důležité informace. Nejdřív chci říct něco k otázce veřejnosti těch daňových rozhodnutí že bychom tady vůbec neseděli, kdyby některé procesy nebyly zveřejněny. A sice i v rozporu s, správní s právní situací, tedy prostřednictvím whistleblowerů. Myslím, že tedy každý nahlédne, že tato veřejnost je důležité, to zveřejňování je důležité. Nejde tady nějaké tajné firemní strategie. Jsou to veřejné informace o tom, zda se daně platí nebo také neplatí. A už jsme měli debaty v Evropském parlamentu při směrnici o praní špinavých peněz, kde se hledala a nacházela řešení, jak kvalifikovaně zveřejňovat. Komisař v poslední diskusi to sám zdůrazňoval pan Moskovici, že by si to přál, ale zatím nezískal většinu v komisi, ale já vím a to je věc, kterou bych se chtěl zeptat paní Sason. Vím, že odbory také přišly s návrhy, jak vzdor ochraně určitých obchodních tajemství je možno tohle zajistit. Třeba když whistleblower bude moci vycházet z toho, že bez ohledu na to, jak jednou rozhodne v budoucnosti soud, bude vychá- moci vycházet z toho, že zastává uh, veřejný zájem, který je ochranyhodný a tedy on sám bude chráněn. Můžete říct, jak to vidíte s perspektivou ochrany whistleblowerů a paralelně s tím, jak to vidíte s otázkou daňových rozhodnutí, zda existuje dostatek možností aniž by se to dotklo jiných obchodních tajemství, tak aby ta rozhodnutí byla dostatečně zveřejňována. Za druhé, chci poukázat na to, že naše pracovní skupina mezi spolkovými zeměmi a státem Spolkovou republikou Německou sepsala zprávu v otázce těch lucemburských údajů. Uvidíme, jaký dopad měla záležitost LuxLeaks na daňové zájmy v Německu. Dospěli jsme k závěru, že vzdor několika měsíční práci se nepodařilo vyčíslit daňové eh, ztráty pro Německo, protože ty daňové systémy jsou přes příliš komplexní, to vyúčtování není přehledné a u těch sto, hruba 150 případů, které se týkaly Německa, vůbec ještě nebyla provedena firemní kontrola. Také domnívám se, že proto, že není dostatek personálu. A tady bych se tedy chtěl zeptat, jak eh, vidíte, jak byste vyčíslil potřebu personálu na evropské úrovni? Mysleli jste 10%, v některých zemích až 30% a je vidět, že dokonce i v Německu, kde ten fiskální prostor je zatím ještě docela velký, nedostatky jsou. Máme případy třeba ve spolkové zemi Německo, kde jsou velice eh, znalí daňoví kontroloři, kteří nakonec byli prohlášeni za z lékařského hlediska neschopné své, pra, neschopné své práce, tak by mě znamená, zajímalo, jak hodnotíte tu personální potřebu a jak byste to viděli ve vztahu k těm docíleným vyšším příjmům. Děkuji. Děkuji. Nyní zazelené pan Sven Gigold. Welcome. Děkuji, vítám vás zde, děkuji vám také za vaše vystoupení. Abych neopakoval to, co již řekli kolegové, eh, dovolím si několik jiných přesných otázek. Někteří z vás zmínili problém eh, konkurenceschopnosti finančních úřadů s odvětvím, které se těm praktikám vyhýbání se daňové povinnosti věnují. Takže vy jste hovořili o této věci zvláštně eh, zástupce EPSu o tom hovořila a dávali se také v seznamu určitých požadavků či opatření, která by měla vést k omezení zneužívání situace či eh, zamezení určitým praktikám. Poprosil bych vás o větší konkrétnost v tom, co navrhujete a ještě se chci zeptat vás ostatních, zda můžete také navrhnout to, jakým způsobem bojovat proti této konkurenci, kterou eh, v severním Vestfálsku také vidíme jako zásadní problém, kdy například eh, ztrácejí pracovníky finanční úřady po tom, co si je zaškolí ve prospěch soukromých firm. Vy jste také hovořili o škrtech, ke kterým dochází ve finančních úřadech. Zazněl tady tady ten příklad Portugalska, ten je skutečně zarážející, protože tato země by měla být eminentní zájem na navýšení daňových příjmů a nastavení spravedlivého daňového systému. Takže eh, bych opět vás poprosil o konkrétnost. Byla tam, byl tam nějaký tlak trojky či evropských partnerů a pokud tedy k takovému tlaku došlo, tak eh, vedlo to k těm škrtům, bylo to příčinou těch škrtů. Dále by mě zajímalo eh, od dalších zástupců odborových organizací, zda se potýkají s tím stejným. A poslední otázka. Chci zopakovat otázku, kterou již položil položili naše zpravodajové. Není mi úplně jasné, co by Evropa měla udělat proto, respektive jakou legislativní podporu od nás potřebujete proto, abyste zlepšili spolupráci mezi finančními úřady eh, v jednotlivých členských státech, to znamená přes hranice. Víme, že jsou tady překážky, že národní úřady nerady sdílejí informace, ale co by proto mohla udělat Evropa? Jaká pravidla či legislativu od nás potřebujete, aby se situace zlepšila? Děkuji. Děkuji. Eh, děkuji, vážení kolegové. Nyní pan Marko Zany za EFDD, prosím. Ano, děkuji vám, pane předsedo. Rád bych poděkoval všem našim hostům. Myslím si, že jejich prezentace byly pro nás nesmírně přínosné a zajímavé. Dovolím si tady několik rychlých otázek. Nejprve k eh, personálu. Vy jste nám vysvětlovali dopad úsporných opatření a škrtů na personální stavy a infrastrukturu v podstatě ve všech členských státech EU. Teď eh, konkrétní čísla. Pan kolega Demazi už tady položil podobnou otázku a tak se ptám, jak eh, hodnotíte eh, kolik zdrojů si myslíte, že potřebujete na to, aby se úřady a jejich systémy opět staly efektivními a účinnými? Jste schopni dát nějaký kvalifikovaný odhad toho, o jaké příjmy členské státy kvůli těmto škrtům v posledních letech přišly, o jaké mm, daňové příjmy členské státy eh, přišly kvůli provedeným škrtům a úsporným opatřením. Zajímal by mě eh, váš názor, zda byste mohli dát nějaký odhad, nějakou konkrétnější částku. Také by mě zajímalo, kolik si myslíte, že by tady bylo potřeba eh, pracovníků pro zlepšení situace. Nyní k transparentnosti. Vy jste hovořili o tom, co uvedl pan komisař Moskovici. souvislosti s nedostatečným personálním obsazením finančních úřadů členských států. Když si tedy vezmete všechny tyto mm, informace, které teď máme k dispozici, plus ten návrh na automatickou výměnu informací, myslíte si, že to vše je možné nějakým způsobem efektivně řídit a že to přinese skutečně pozitivní výsledky pro členské státy a případně také pro Evropskou komisi? Nás by zajímalo, zda by bylo možné dát tyto informace k dispozici. protože si myslím, že transparentnost je důležitá a je potřeba, aby všichni měli k těmto informacím přístup. Další věc. Eh, myslíte, že transparentnost, tak jak je nastavená nyní, je dostatečná pro to, abychom vymítili tyto praktiky? Já si myslím, že dostatečná eh, není. Samozřejmě, že tady potřebujeme navýšet odborný personál, to je jednoznačné. ale zároveň se musíme zaměřit na eh, eh, problematiku těch daňových dohod, daňových rozhodnutí. Konkrétně u případu McDonald's se ptám, jak je možné, že takováto firma má takto nízké daně díky lucemburské pobočce, kde v podstatě nemá žádné zaměstnance, kdy v podstatě nevyvíjí eh, v příslušném státě žádnou ekonomickou činnost, následně nedochází k investicím eh, ze strany této firmy a tak dále. Děkuji. Za nezařazené paní Kapil. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji všem předsedům, eh, odborovým svazům a paní Fasun za velice zajímavé schrnutí stávající situace a za náměty na optimalizaci naší práce. Slyšeli jsme, že úsporná opatření ve veřejných službách, zejména v daňových zprávách, často vedou k tomu, že eh, masivní daňové nepříjmy, asi abych, to, abych tak řekla, eh, jsou každodenní situací v celé Evropě. Dochází k únikům, podvodům a tak dále. Abychom se tomu vyhnuli, je potřeba napravit tento nedostatek pracovních sil a prostředků. Zaznělo zde, eh, zazněla zde částka tisíc miliard euro na nesplacené dani eh, společností. Všem já bych ráda řekla, že toto nemusí být pouze důsledkem nelegální praxe, ale i agresivního plánování v legální oblasti. Chci se zeptat, eh, jestli byste nám, paní kolegyně, mohla říci, jaká část těch tisíci miliard je skutečně výsledkem podvodů. Za druhé personál. Úsporné programy v celé Evropě a jejich prosazování i ve veřejných zprávách a strukturální reformy vedou k tomu, že zejména ve veřejné správě dochází k ponižování početních stavů, Například v Řecku jsou to tisíce lidí, kteří mimo jiné pracovali i v daňové správě. Doufám, že toto nebude program pro celou Evropu, protože takovýto tlak by znamenal propouštění dalších tisíců v celé Evropě. E, já se chci zeptat, zda by ten personál, který zde ještě máme, mohl být využíván efektivněji. Slyšeli jsme, že e, v Belgii jeden daňový pracovník vydělá pětinásobek svého vlastního platu. Já se chci zeptat, jestli tady máme nějaké předpoklady pro zlepšení efektivnosti práce daňových zpráv. A za další, velká komplexnost daňových systémů v členských státech je nutně také jistě důvod, proč dochází k takovémuto agresivnímu plánování. V tomto ohledu Někteří říkají, že by pomohlo zjednodušení daňového systému. Myslíte si to i vy? Děkuji. Děkuji pan Tomasman, EPP. Děkuji, pane předsedo, a děkuji i všem panelistům. Bylo to skutečně velmi, eh, velmi zajímavé. Já mám trošku pocit, že my v politice jenom uklidňujeme lidi, slibujeme, že všechno půjde dobře, ale ve, ve skutečnosti to tak vůbec není. Má otázka na vás, tedy vy máte poznatky z praxe. Pokud by každé tři měsíce docházelo k vydání nových těchto rozhodnutí, možná tedy bychom mohli sledovat, jakým způsobem k tomu dochází, musíme být schopni je monitorovat. Vy říkáte, že není dost personálu, ale e, otázka je také, zda ten stávající personál má dostatek znalostí, dostatek zkušeností a je tak vzdělán, že si může poradit v této situaci. Například co se týká výměny e, informací, automatické výměně informací. Říkáte, to už funguje, máme různé bilaterální dohody a tak dále, ale jak si to člověk dovede představit v praxi, vzhledem k tomu, jak komplexní daňové systémy jsou, nejenom v jednom státě, ale i v jednom státě v porovnání s jinými státy, jak budou ta data porovnavatelná? Máte nějaké združené e, pojmy, které lze překládat do jiných, do jiných jazyků? Je zde vůbec nějaká možnost zlepšit tuto situaci? No a potom Všichni známe ta daňová rozhodnutí o velkých koncernech, která často procházejí velice, velice těsně. Jsou to často rozhodnutí ze strany někoho, kdo sice je zodpovědný za danou problematiku, ale probíhají bez kontroly. E, jak by ta kontrola mohla probíhat? Potřebovali bychom za tím účelem restrukturalizovat ty příslušné orgány. Představme si firmy, představme si pojišťovny, banky, tam, ty musí všichni plnit určitá pravidla v různých eh, podnicích, eh, jsou různé informační stěny, že já nevím, některé oddělení s jiným nesmí komunikovat. Já se chci zeptat, eh, co můžeme udělat my, aby ta výměna informací skutečně mohla nastat. Je jasné, eh, že je to nutné, na to už konec konců odkázala celá řada kolegů. Děkuji paní Beres za socialisty. Prezident. Děkuji vám, pane předsedo. Nejprve chci poděkovat našim vystupujícím. Z toho, co jste uvedli, zejména pokud jde o konkrétní případ firmy McDonald's, Jedná se o vyšetřování, které by měla vést komise a veřejné instituce a místo toho se o to zajímají především odborové organizace. To je zvláštní, ale velice vám za to děkujeme. Je to skutečně nesmírně cená práce. Jako člověk, kdo mm, stojí zvnějšku, eh, nabývám občas určitého zvláštního pocitu, pokud jde o tyto daňové dohody či rozhodnutí, protože se jedná nakonec o velice konkrétní případy, eh, kdy dochází k jisté interpretaci legislativy, protože legislativa tedy má určitý interpretační rozptyl a já myslím, že toto vše by mělo být veřejnosti známo. OECD ku příkladu uvádí, že výměna informací musí být eh, zvláště silná mezi jednotlivými finančními úřady, protože to posiluje vzájemnou důvěru. Finanční úřady by měly těžit eh, z větší transparentnosti, protože jejich prací je získávat eh, pro stát eh, daňové příjmy, ale na druhé straně se vlastně podílejí na eh, systému a udržování systému, který vede k daňovým ztrátám. Je to taková mm, asymetrická mm, situace. Pro vás Mm, se zde teď skýtá určitá možnost postavit se do, do popředí tohoto boje za změnu, ale jakým způsobem přesvědčit samotné finanční úřady, že je v jejich vlastním zájmu zvýšit transparentnost a začít vzájemně více spolupracovat. Já si skutečně myslím, že toto je klíčové. A teď je ještě jedna taková poměrně citlivá záležitost. Ehm, víte o případech, kdy byla vydána daňová rozhodnutí za situace, mm, kdy mohlo dojít e, třeba k určité korupci. Máte informace o tom udělování mm, těchto rozhodnutí o tom, jak funguje hierarchie ve finančních úřadech a dohled nad to rozhodnutími. A další věc, vy jste hovořili o nedostatečném zabezpečení, zajištění práce finančních úřadů, o tom negativním dopadu úsporných opatření na personál, materiálové vybavení, mluvili jste o situaci v Řecku, o jejich personálních eh, škrtech Ale já bych se chtěla ještě zeptat, eh, jak vidíte situaci eh, na, na evropské úrovni? Já totiž nabývám dojmu, že Evropská komise váhá s podobnými vyšetřováními v případech, kdy se do nich eh, jistě pustit měla. Zvláště když na národní úrovni chybějí zdroje, takže co bychom měli udělat, eh, aby se Evropská komise pro vás stala velice silným spojencem, který bude stát eh, vám po boku a bude s vámi bojovat proti daňovým únikům a vyhýbání se daňové povinnosti. Mám ještě na seznamu dalších šest eh, řečníků, říká pan předseda. Bohužel jim nemohu dát slovo, protože již teď máme 15-minutové spoždění. Jak už jsem vysvětlovala hned ráno, rozdělíme se dnešní jednání na dvě poloviny a bylo by dobré, abychom dali tedy oběma skupinám panelistů stejný čas. Nechceme tedy okrást druhou skupinu řečníků kvůli tomu, že věnujeme více času první skupině. Jinými slovy navrhuji toto. Předal bych teď slovo na dvě minutky každému z našich řečníků, aby mohli zareagovat a pokud bude potřeba eh, reagovat podrobněji, tak eh, byste mohli svou odpověď sformulovat písemně, zaslat e-mailem nebo eh, si věci vyjasnit ještě bilaterálně po skončení dnešního zasedání, protože jinak to nestihneme. Takže kdo by chtěl začít? Nejprve možná paní Salson, prosím. Takže omezte se prosím na dvě minutky. Ano, tak to bude velice těžký úkol, říká paní Salson. Tři věci. Jednak tady byla ta otázka toho, co můžeme očekávat od vás, jakou legislativou byste nám mohli pomoci zakročit proti vyhýbání se daňové povinnosti. Zde bych chtěla říct to, že potřebujeme spolupráci s vládami, parlamenty, s Evropskou komisí. Chceme, aby všichni usilovali o kvalitní veřejnou zprávu. To je totiž podstata celé věci. Potřebujete legitimizovat, um, ospravedlnit eh, daňový systém jako takovým. Protože velké firmy se nejenom vyhýbají eh, spravedlivým daním, ale zároveň také velice silně účinně lobují, aby se eh, nominální daně z příjmů právnických osob snížila. A to je třeba změnit. Je třeba začít eh, argumentovat ve prospěch progresivního zdanění, který nám umožní, které nám umožní financovat kvalitní veřejné služby ve prospěch všech občanů. A tady se úplně se neschodneme s přístupem Evropské komise, která argumentuje velice ve prospěch růstu a biznesově příznivému prostředí, ale já si myslím, že daně mají mnohem větší působnost a dopad a o tom je třeba mluvit a ten prospěch eh, argumentovat, aby lidé věděli, proč daně platí, aby tedy se daní zastávala ta, ta nejvyšší eh, vrsta. Pokud jde o informátory, whistleblowery, tak nedávno jsme absolvovali zasedání s jedním takovým informátorem, který se podílel na LuxLeaks, takže bych tomu jenom eh, řekla, že musíme být těmto lidem za jejich odvahu vděční, protože díky tomu jsme se o celém rozsahu tohoto režimu daňových rozhodnutí dozvěděli, ale pochopitelně tyto lidi je potřeba eh, chránit, je to v obecném zájmu eh, přístupu k informacím. Myslím si, že informace by měly a jejich zveřejnění by měly mít převahu nad eh, určitými pravidly o chování obchodního tajemství. Myslím si, že tedy by se mělo obchodní tajemství mnohem více omezit, že to je ve prospěch zájmu nejširší veřejnosti a že skandál LuxLeaks eh, tím, že byl zveřejněn, posloužil veřejnému zájmu. Takže si myslím, že tito lidé musí být rozhodně chráněni. Nesmím hrozit eh, trest odnětí svobody nebo sankce v podobě pokuty a tak dále. To, jakým způsobem je chránit, já myslím, že na to potřebujeme celoevropskou ochranu informátorů a O tomto se již nyní diskutuje jako součást nové směrnice, takže takovou legislativu ze, z úrovně Evropské úrovně, Evropské unie bychom jistě uvítali. Vy jste také hovořili o tom, že daň, vyhýbání se daňové povinnosti je vlastně legální věc a že je potřeba tudíž zlepšit a změnit legislativu. A jak tedy mohl McDonald's využít té ochrany duševního vlastnictví a tak dále. Jde o to, že v některých případech ta hranice mezi vyhýbáním se daňové povinnosti či daňovým únikem je skutečně velice tenká a neměli bychom na toto zapomínat a ukazuje to také skandál LuxLeaks, že některé věci zkrátka jsou dnes legální a eh, je potřeba si říci, podle čeho je to zákonné, to podle Mm, je to v souladu s národní legislativou, evropskou legislativou, standardy OECD a tak dále. Ehm, vytváří se jakýsi globální právní rámec, který musíme vždy eh, v celé úplnosti zohlednit. Stejně na základě toho můžeme říct, zda určitý postup je legální či není. Pokud legální je, tak je potřeba samozřejmě eh, ta pravidla změnit, to je jasné. Pokud jde o eh, tu ochranu duševního vlastnictví, což bylo používáno jako určité únikové, eh, úniková možnost, to je potřeba změnit také. Není pan Goris. Eh, samozřejmě mohou podpořit všechno, co řekla teď paní Salzen a domnívám se, že každá firma musí vědět, že když chce dělat v Evropě obchody, tak k tomu patří i odvádění daní. Je velice důležité, abychom tyhle věci říkali zcela jasně a zřetelně. Firma, která dělá všechno pro to, aby se daní vyhnula, tak to je opravdu firma, která opravdu provozuje řádnou a slušnou politiku s otazníkem na konci. Všichni říkají, že je třeba zjednodušit daňové předpisy. A to se vyžaduje od všech. Je to svého druhou program, ale my tak úplně dole na té bázi se nedovíme nic, pokud se něco děje. A ještě jedna věc. Většina lidí které my tady zastupujeme, to jsou lidé, kteří s těmito rozhodnutí jsou konfrontováni, ale nepřijímají je. To totiž nedělají normální daňoví úředníci, to jsou rozhodnutí, která přichází z hora. Děkuji, jenom ve vší stručnosti pan Raje, otázka týkající se Portugalska. Ano, je třeba rozlišovat mezi nelegálním a nelegitimním konáním a skutečným daňovým podvodem. To si také myslím. Když hovoříme o různých daňových rozhodnutí, tak tady jde o to, že ta věc, ty věci jsou prostě nemorální jsou nemravné a jde o to, že v té situaci hledají pro sebe maximální výhodu a nerespektují veřejné mínění. To by totiž mohlo přispět k tomu, aby takovéhle věci byly odstraněny. Bez, bez veřejnosti to nejde a to je možné jenom budeme-li transparentní. Dobře, tady jsme v Evropském parlamentu a vy máte mimořádnou roli, stejně tak i komise. Pravidelně hovoříme se e, zástupci komise s generálním ředitelstvím pro daně. Víme, že tady mají zájem něco dělat, ale to jsou hrozně složité věci. To znamená, když najednou přijdou ohromná množství dat, tak musíme s těmi údaji taky umět zacházet, abychom ukázali, co je podvod nebo co naopak podvod není. Budeme se s tím muset nějak popasovat, potřebujeme kvalifikovaný personál, ten musí umět i cizí jazyky, má-li ta výměna být přeshraniční. Máme velkou radost z toho, že máte takový zájem o to, co říkáme, ale jak už řečeno, naše zprávy jsou všechny úctyhodné, ale mají pocit, že dělají všechno, co mohou. My máme své úkoly, ale ta realita dnes vypadá úplně jinak a není vždycky taková jako to, co jsme si tady povídali. Co se týká otázky, kdo je autorem těch daňových rozhodnutí, tady jsou mnohé věci docela neprůhledné. Zda je to na ústřední úrovni, na ministerstvech, ale možná by bylo rozumné mít expertní skupinu, která by přeskoumávala, za jakých okolností taková rozhodnutí vznikla. No a kolik potřebujeme personálu, to bude předmět dalšího příspěvku. Tady máme čísla třeba z uplynulých deseti let. Ve Francii zaniklo 30 tisíc míst. Ano, došlo k technickému pokroku v mezičase, to ano, došlo i ke zjednodušení daňových předpisů, ale přesto je faktem, že dneska máme velkou potřebu hlavně toho nejkvalifikovanějšího personálu, protože na té spodní úrovni mnohé ušetřila technika. Co se týká použití dat, to už řekla paní Salson, tady musíme být opatrní. To mohou být i osobní věci, protože protože mnohé údaje předáváme dál, tak je třeba dávat pozor na to, abychom se nevystavili nějakým disciplinárním řízením. Muito brevemente. E, e eu julgo que não, nunca haverá transparência. Jenom úplně krátce. Já si myslím, že transparentnost nikdy neexistovala, co se týká výměny dat v Evropě. No, věce má tak. Existují země, které prostě provozují daňovou soutěž, daňovou konkurenci. I my máme v Portugalsku některé firemní daně v rámci daňové soutěže. A pokud nedojde k daňové harmonizaci, tak bude daňová soutěž. To je prostě imanentní rozpor. A v rámci té daňové soutěže, kterou mezi sebou provozují země, že by v tom rámci byla transparentní výměna údajů, no to je další rozpor sám sobě. My jsme měli u nás 2013 daňovou amnestii, nejenom pro firmy, které měly peníze v zahraničí. Ty firmy mohly prohlásit, máme 5 milionů nebo 500 milionů a z toho pak eh, zaplatili 7,5% na daních. A Nikdo se nesměl ptát, kde se ty peníze vzaly. A samozřejmě nikdo tu situaci dál pak už neprošetřoval. A navíc to ještě bylo tak, že seznám osob, které tohle si nárokovali, které toho využili, byl znám jenom bar- bance portugalské státní bance. Daňové úřady to vůbec nedostaly, to znamená, že jsou lidé, kteří nikdy ten seznam neviděli a my pracujeme v té daňové zprávě, ale vůbec nevíme, co to bylo za lidi a za firmy. Ti lidé, ty firmy si mohli nárokovat tenhle režim a pak už ji nikdy nikdo neprošetřoval. A v Portugalsku tuto chvíli máme 14 miliard nevybraných na daních. Tak velké jsou daňové nedoplatky, které by bylo třeba vybrat a potřebujeme lidi a vybavení a nástroje a počítače, abychom se těch peněz mohli domoci. To by stačilo, abychom se financovali, ale nemáme na to lidi a peníze. Pan Müller? Jenom stručně k whistleblowingu. V případě praní špinavých peněz, korupce. To samozřejmě je velice důležitá věc a u praní špinavých peněz a u korupce to je samozřejmě věc, která se musí hlásit dál státnímu zastupitelství. A co se týká daňových rozhodnutí, když má někdo případ který se vymyká normálu, co se týká interpretace daňové legislativy, když tam skutečně dochází k nějakému daňovému podvodu, tak pak příslušný úředník musí ten případ předat dál státnímu zastupitelství. A to, co tady bylo řečeno, Pricewaterhouse, tak ti jsou v Lucembursku prošetřováni a hrozí jim trestně právní řízení. A ještě něco k tiskovému prohlášení z 18. března. No, někde to tu mám mezi svými papíry. Euh, c'est la commission qui, qui a dit elle-même que, attendez, je vais le trouver. Komise sama sděluje, že v souvislosti s řešením problému daňových rozhodnutí zkouší proskoumává možnost klást nové požadavky v oblasti transparentnosti, jako třeba zveřejňování uh, daňových informací, tedy komise tuto možnost prověří. Tady existuje určitá zdráhavost, tak žhaví do toho konání zase také nejsou. Děkuji, říká pan Lamasur, to byla diplomatická formulace, ale je dobré, že jinak jste diplomaticky nepostupoval, jinak jste hovořil velmi otevřeně. A myslím, že kolegové vám naslouchali velice pozorně. A teď se dostáváme do druhé fáze tohoto zasedání dnešního dopoledne. Teď tady budou zástupci svazů které hrají velice důležitou roli, protože se jedná o interpretaci a aplikaci legislativy. Teď tedy přijde, teď se na řadu dostane takzvaná soukromá sféra, Evropský daňový svaz, Federace evropských daňových poradců a organizace Independent Retail Europe. Henk Koller je předsedou Evropského svazu daňových poradců. Mm, kdybyste byli tak laskaví a mohli dodržet zhruba desetiminutový časový limit, abychom eh, pak mohli diskutovat. Pan Koller. Mr. Chairman, um... Děkuji, Pane, eh, pane předsedo, my jsme velice rádi, že jako organizace tady dnes můžeme být a nejenom proto, že máme určité politické cíle a nebo dokonce zájmy, ale myslím, že mám, také máme co nabídnout. A to jsou naše odborné znalosti a zkušenosti. A chceme vám je nabídnout jednak proto, že nebo navzdory tomu, že obvykle své eh, služby poskytujeme eh, za, za úplatu, ale myslíme si, že v tuto chvíli je to ku prospěchu eh, společnosti, protože odpovědnosti daňových poradců Tyto odpovědnosti se hodně mění v měnícím se prostředí. My jsme se vždy považovali za čistě profesionály, kteří se nějakým způsobem nepodílejí na politických diskuzích, ale zdá se, že už to nyní možné není. A do určité míry je to vlastně dobře, protože Teď mám tady možnost vám nabídnout naše odborné znalosti a zkušenosti nejenom v těchto deseti minutách, protože to stačit nebude, ale můžete se na nás obrátit kdykoliv později, abychom si mohli vyjasnit určitá nedorozumění. Jedno tady zaznělo eh, již dnes dopoledne, a to, že jsme tedy odvětvím, které přispívá k vyhýbání se daňovní, daňové povinnosti. Daňoví poradci eh, jsou hodnoceni i OECD jako relevantní mm, strana, relevantní prvek daňového systému, který umožňuje daňovým poplatníkům naplňovat své daňové povinnosti, protože bez eh, těchto odborníků by v podstatě plnění daňových povinností bylo velice obtížné Eh, pokud nepřímo nemožné. A samozřejmě, že daňové plánování je součástí naší práce, ale musíte mít na paměti také to, že daňový poradci, které zastupujeme, pracují nejenom pro nadnárodní firmy, ale také pro malé a střední podniky. A 90 naší práce jsou právě malé a střední firmy, eh, firmy, které chtějí plnit své daňové povinnosti, takže není dobré nastěňovat tu situaci nesprávným způsobem, že jsme tedy ti, kdo přispívají k vyhýbání se daňovým povinnostem. Nechci teď tady hovořit o tom, co je žádoucí, co žádoucí není, protože to již jsou rozhodnutí politické povahy, ale spíše bych se vyjádřil k jiným věcem a vy se k tomu pak můžete eh, eh, vyjádřit sami v diskuzi. Nabídnu tedy to, jak vidíme situaci z našeho pohledu, i v kontextu dnešní diskuze. Například ta daňová rozhodnutí, daňové dohody, to je podle mého názoru velice dobrý nástroj, jak vytvořit eh, jistotu, aby daňoví poplatníci zcela jasně věděli, eh, jaké zacházení mohou v určité zemi očekávat. Tato jistita, jistota je potvrzením toho, jak je třeba aplikovat zákon a pokud je to provedeno správně, tak si myslím, že v tom není žádný problém a na tom se asi všichni shodneme ale ano, mohou sem spadat také takové záležitosti, že daňové rozhodnutí vlastně potvrdí určitý nesoulad a pokud přetrvávají takovéto nesoulady, tak vlastně ta stávající legislativa nám tyto nesoulady dále potvrzuje a upevňuje je. Dále se jako daňový poradce shodneme na tom, že špatné je to, když to daňové rozhodnutí obsahuje ještě něco navíc a nabízí vlastně privátní dohodu určité fyzické osobě či právnické osobě, takže je to vlastně nespravedlivé z hlediska daňové povinnosti a je to nespravedlivé z hlediska volné hospodářské soutěže. A tady narážíme na jisté nedorozumění, že je to nežádoucí daňové plánování. Ale já se ptám, je to nespravedlivé vůči komu? Tady v tom je to nedorozumění. Tak jednak je to nespravedlivé vůči jiným firmám, protože to představuje tady nekalou soutěž. A já jsem eh, byl také v diskuzích jinde i dnes tady svědkem toho, že se vlastně nehovoří o tom, eh, kdo je takto ošizen či podvoden. Když se podíváme například eh, McDonaldu, Sice nechci zacházet do podrobností, protože je neznám, ale vezměme si tady McDonald's. Zdá se, že to je tedy případ, kdy platby z francízy nejsou eh, tím problémem. Eh, je tam dodržována ta zásada tržního odstupu, je tam využita té možnosti ochrany eh, duševního vlastnictví, dochází tam tvorbě hodnoty mm, mimo ty franšízy, ale to, co není v pořádku, je, že ty tantiemy, ty příjmy z těch franšíz se téměř nedaní. Pokud Lucembursko nebo jakákoliv jiná země umožňuje takto se vyhnout daňové povinnosti, tak se to zdá být nespravedlivé a vede to, vede to k velice nízké skutečné daňové sazbě. Jsou tady země, mm, které jsou tímto ochuzeny, ale jaké to jsou? Když se podíváte tedy na tyto příklady, o kterých dnes veřejně víme, tak vidíme, že země, které byly ošizeny, to znamená, že tam byl nějaký příjem, který nebyl zdaněn a přitom z těchto ošizených zemích zdaněn měl být, a že to jiné země implicitně nebo schválně umožnili. V případě McDonaldu to není evropská firma, Ehm, jsou to evropské země, které platí vlastně té švýcarské nebo lucemburské pobočce eh, tantiemy a my se ptáme, jaká země by jinak ale měla nárok na tyto příjmy z franšíz, kdyby nebyly převedeny do Lucemburska. V případě armadické firmy by to asi byly Spojené státy americké. A můžeme se takto podívat na jiné příklady. A Spojené státy schválně nebo implicitně umožňují firmám postupovat tímto způsobem. Takže bych vás chtěl upozornit na to, že pokud měníme legislativu tím navrhovaným způsobem, tak eh, tento příjem eh, eh, nebude nezdaněn, ale bude zkrátka zdaněn někde jinde, nejspíš tedy ve Spojených státech amerických, tedy absolutně mimo Evropskou unii. Další věc. My příliš přeceňujeme Daň z příjmu právnických osob, to je jenom jedna menší část eh, národního důchodu a daňových příjmů státu. Ehm, my jako daňoví poradci samozřejmě mm, nás to živí, ano, a proto se nad tím hodně zamýšlíme. Já si všem říkám, že to, co děláme dnes my, co dělá OECD, je, že se snažíme napravit stav věcí tím, že používáme vlastně stále ty stejné staré nástroje a že by bylo asi vhodnější zamyslet se nad radikálnějším řešením. A poslední věc, transparentnost. Ano, proti tomu nic nenamítáme, ale varoval bych před transparentností platností v tom slova smyslu, že bychom publikovali veškeré daňové dohody, rozhodnutí podle jednotlivých zemí a tak dále. Je dobře, že si země vyměňují informace, že to funguje na evropské úrovni, že máme pravidla státní pomoci a tak dále, ale myslím si, že eh, na veřejné úrovni by se o věcech mělo diskutovat, jako o problému, to, to ano, ale uh, není možné eh, vhodit do veřejné diskuze jenom nějaký vytržený detail a z toho potom něco usuzovat. To, co se snažíme dělat my, zákonodárci, a co žádají politici, to jsou v podstatě dvě věci nepříliš slušitelné. Chtějí jednoduchou, ale zároveň i spravedlivou legislativu. Ale jakmile jdete cestou jednoduché legislativy, tak okamžitě někdo namítne, ale to bude nespravedlivé pro toho a pro toho, a pak se ta legislativa následně zkomplikuje. A myslím, že to se v krátké době asi nějak nezmění. Pak eh, jsou tady země, které si vždy budou konkurovat, chtějí se konkurovat. Evropská unie říká, že si nepřeje, aby si členské státy konkurovaly navzájem, ale zároveň říká, že si přeje nastavit evropský um, daňový systém atraktivně, aby byl konkurenceschopný globálně. Nesmíme zapomínat na to, že Evropská unie není celým světem. Podívejme se na eh, na globus a uvidíme, jak jsme jenom malou součástí světa. Navíc třeba země jako Švýcarsko není součástí EU. Většina zemí světa nejsou v Evropské unii ani na evropském eh, kontinentu, takže si myslím, že bychom měli být možná trochu skromnější. Takže to by bylo ode mě pro tuto chvíli vše, ale pokud máte nějaké dotazy, velice rád s vámi o tom budu diskutovat. Stejně jako naše unie stojíme o to, abychom si vyjasnili nedorozumění a pokud tomu můžeme přispět, rádi to uděláme. Děkuji vám, pane Kolere. Teď má uh, slovo Botelý Staft, šéf Svazu evropských eh, účetních. Eh, děkuji vám, vážení poslanci a poslankyně, děkuji za přizvání naší federace na toto důležité slyšení. V zájmu času asi ustoupím od popisu své organizace, ale eh, snad bych řekl jenom jednu věc. Náš svaz zastupuje profesionální účetní ze všech sektorů, ať už to jsou malé nebo velké účetní firmy, ale i ty, kteří pracují ve společnostech, biznisu a veřejné sféře na všech úrovních řízení. Profese účetních má závazek pomoci spolu vypracovávat účetní systém vhodný pro 20. století, jak říká řečník. Zatím máme 47 členských organizací, pět dalších se připravuje na členství. Mezinárodní daňový systém eh, je zaostalý. To asi nikoho nepřekvapí. Co překvapit může, je, že finanční krize dostala veřejné finance i účetnictví pod velký tlak. A existuje skutečně velký nátlak na biznis i legislátory. Změna myšlenek a postupů, které dnes vidíme, byla naprosto nepředstavitelná, třeba ještě před třemi lety. Myslím si, že bychom však měli být zároveň velice opatrní, protože bylo by nespravedlivé a nevhodné soudit včerejší dobré postupy ve světle dnešních změněných hodnot. Než se dostanu k pár bodům na téma, jak možná vyřešit problémy, které máme, dovolte mi pár poznámek o nutnosti zjednodušovat a ztransparentnit celý systém. E, ta dnešní debata je, myslím, jasným důkazem e, tohoto. Je potřeba zjednodušit e, pojmy. To by jistě pomohlo. Dochází k obrovskému matení pojmů, které se používají a to komplikuje už tak dosti komplikovanou debatu. Rád bych nepokrytě řekl, že účetní odsuzují daňové podvody a daňové úniky a chce pomáhat s nimi bojovat. Nicméně, jak zaznělo, daňové úniky jsou technicky legální, je to výsledek daňového plánování. Účelem daňového plánování, a to bychom si měli vyjasnit, je zaujmout co nejefektivnější a nejudržitelnější řešení pro daňové poplatníky s přihlednutím ke všem relevantním okolnostem a právním nárokům. Daňoví poplatníci musí platit to, co požaduje zákon, ale ne víc. Je zajímavé, že v celé řadě států v Evropě soudní dvory postihují daňové poradce za to, že svým klientům poradí nejefektivnější daňový, daňový postup. Nový pojem agresivní daňové plánování se snaží rozlišovat mezi daňovým plánováním, které je vnímáno jako legitimní, a mezi daňovým plánováním, které je vnímáno jako nelegitimní. Ačkoliv obě tyto formy jsou technicky vzato legální. Já si myslím, že e, daňová, jakákoliv daňová opatření musí mít komerční účel a hospodářský základ. Jejich výsledky musí být konzistentní se zájmy relevantních legislátorů. Dále všichni hovoří o zjednodušování a zjednodušování administrativních postupů by jistě prospělo, ale dovolte mi dát vám jeden příklad, který může znít triviálně. Členské státy nejsou ani schopné dohodnout se na standardní sazbě DPH na evropské úrovni. Zmínil se několikrát potenciál technologie a to, že je nevyužit z hlediska analýzy a kontrolních účelů daňových zpráv. Nejde pouze o zakládání informací. V mnoha zemích eh, daňovým zprávám pomáhají právě účetní implementovat nové technologie a modernizovat postupy ale ještě důležitější je zjednodušit podstatu samotného zákona. Daňové zákony jsou komplexní a to platí i na národní úrovni. Faktem je, že eh, daňové zákony se nevyvíjejí nějakou přirozenou evolucí, ale často velice oportunistickými opatřeními a rychlými záplatami a tím pádem Národní daňové systémy jsou plné pobídek, antipobídek, nekonzistentností a mezer. Velice často jsou to zákony velice nestabilní a tím pádem eh, se snaží přilákat investice, ale ve skutečnosti je odrazují. Globální ekonomika je otevřená a Evropa, co je horší, je vnímána jako velice zdaněná oblast. Evropa sice není pevnost, Nicméně zdanění a daně jsou nadále v suverénní kompetenci členském státu. To je komplexnost, která je zdrojem rizik nežádoucích dopadů a mezer. To si nevymysleli daňoví poplatníci ani daňoví poradci. Vymysleli si to národní legislativní orgány. Společný konsolidovaný korporátní daňový základ je mnohými vnímán jako důležitý prvek zjednodušení systému, který má podporu i komunity biznisu. Nicméně Evropská komise na CCCTB pracuje už skoro 15 let a zatím jsme se nikam moc, zejména v radě, neposunuli. Oproti této komplexnosti daňová rozhodnutí poskytují jistotu a předvídatelnost, ale i transparentnost. Protože sami znamenují, znamenají, že daňové úřady dostanou do ruky celou řadu informací, takže daňová rozhodnutí nelze nelze eliminovat, protože by to znamenalo velké náklady pro ekonomiku. Znamenalo by to méně spolupráce, více sporů, více nejistoty a méně investic. Na jednotném trhu ovšem je jedině logické, aby daňové orgány tyto informace sdílely. A mimochodem, oni už tu možnost v minulosti měli, ale nevyužili ji. Takže transparentnost jistě má svá omezení. Zveřejněné informace musí být relevantní a smysluplné, protože informační přetížení Daňovým zprávám nepomůže vyřešit otázky agresivního daňového plánování a nepomůže ani občanům zhodnotit, zda je plněn veřejný zájem. Například, myslím si, že k takovému riziku může dojít u toho reportingu země od země, protože ty informace budou zcela bezvýznamné, pakliže někdo nebude chápat ten podkladný právní režim a další fakta. Opět vytvoření společného daňového základu by pomohlo ale je rovněž důležité vyhnout se matení veřejnosti tím, že budeme mít e, různé požadavky a často diverzifikující požadavky na zveřejňování informací. Samozřejmě informace, ať už budou jakékoliv, budou zbytečné, pakli, že nebudeme mít dost lidí, kteří je zpracují. Ale zároveň je potřeba mít také náležité dovednosti a technologické schopnosti ve veřejné správě, které budou podpořeny skutečnou politickou vůlí. Takže transparentnost sama nic nevyřeší. Bude potřeba fundamentálně přeskoumat daňovou politiku. Zaprvé je nutno pochopit, jak jsme se dostali tam, kde jsme, protože jinak ze stejných důvodů skončíme nakonec stejně. Za druhé je potřeba uvědomit si novou realitu, ve které se nacházíme, protože veřejné mínění se do této debaty zcela legitimně vkládá a nenechá toho. V dnešní globální kolaborativní a digitalizované ekonomice, kde velikosti a hranice platí méně a méně a nehmotné věci platí více a více, je tvorba hodnot eh, daleko tíže propojitelná s konkrétním hráčem na konkrétním území. Soutěž o zahraniční investice, zdroje a talenty bude pokračovat, možná se i navýší, a země i nadále budou vytvářet eh, daňové pobídky a budou tak podporovat daňové plánování. V tomto smyslu je soutěž dobrá, ale musí být řízená, aby byl chráněn veřejný, chránil volný trh a hájen veřejný zájem. Členské státy mohou odsouhlasit nové parametry pro daňovou, daňovou konkurenci, i když je to otázka suverenity a, a politické a, a politiky v členských státech, musí daňová politika vstoupit do nové éry regulace. Potřebujeme objektivní a nezávislé studie dopadu, včetně analýzy pozměňovacích návrhů parlamentu a rady na evropské úrovni. Ovšem je potřeba hledět ještě dále. Dnes daňová politika nesmí ignorovat eh, sociálně a environmentální výzvy a výzvy udržitelnosti. Všichni máme svůj díl odpovědnosti, abychom tento problém řešili. A když říkám my, jsou to všichni zúčastnění hráči, eh, včetně účetních a daňových poplatníků. Ale hlavní odpovědnost, dámy a pánové, leží na bedrech legislátorů. Pouze oni mohou měnit pravidla, nikdo jiný. Není možné se této zodpovědnosti vyhýbat. Náš svaz je přesvědčen, že daňová politika je téma pro společnost jako celek a jsme připraveni na ní spolupracovat. Děkuji. Děkuji vám, eh, pane generální řediteli. A nakonec paní Batiany, Retail Independent Europe. Děkuji vám, pane předsedo, za pozvání na dnešní slyšení po daňových inspektorech, poradcích a e, účetních e, přichází právník, tedy já, což asi není to nejpopulárnější, nicméně, když dovolíte, soustředil bych se na obchodní náhled. E, my jsme e, retailová obchodní asociace, sídlíme v Bruselu, máme velice progresivní členy z celé Evropy, e, některé z nich vidíte na snímku teď. Naši člené jsou, členové jsou skupiny nezávislých maloobchodníků, takže to naše organizace je organizace malých a středních podniků, které se združily nebo se združují do svazu, aby dosáhly jaksi množstevního zvýhodnění při poskytování svých služeb. Rovněž eh, máme několik členských asociací ze Španělska, Francie, Německa, Spojeného království a tak dále. No a tady to je velice důležitý snímek. Protože tady vidíte náš hospodářský příspěvek pro celou Evropu, takže co se týká hospodářské váhy, abych tak řekl, my jsme klíčovou součástí retailového prostředí v Evropě. Zastupujeme více než 360 tisíc maloobchodníků, pě, více než 5 tisíc obchodních center a 5 milionů pracovních míst. Obrat našich členů je zhruba 1 bilion eur. A to podle mě je dost peněz, které jdou do veřejných kapes v podobě tedy z korporátního zdanění, protože maloobchodníci bývají i pilířem místního společenství a oni nechtějí být vnímány jako někdo, kdo se vyhýbá daním. Ale abych načrtl současnou situaci, které čelí naši členové. V podstatě je to definováno kontextem elektronického obchodování. Maloobchodníci musí konkurovat jak v ceně, tak ve službách Eh, například poskytování úvěru, instalace různých spotřebičů, skladovost, dostupnost a musí, musí konkurovat velkým poskytovatelům služeb online. Růst online hráčů je dobrý, protože stimuluje i naše členy, aby se inovovali, což je prospěšné pro spotřebitele. Ale eh, v tomto konkurenčním kontextu ta konkurence musí být vždy spravedlivá. Dnes vidíme, že úroveň konkurence spravedlivá není. Částečně to je kvůli daňovým sazbám a různým daňovým rozhodnutím. Dovolte mi dát vám příklad. Jak vidíte, běžná efektivní daňová sazba pro jednoho našeho člena pro národního hráče je zhruba 22 ale daňová sazba pro e, jejich hlavního konkurenta, jejichž e, jméno se zmínilo několikrát, je údajně méně než 1%. Takže skutečně neexistují rovné podmínky. Takže jak může některý z našich členů, nebo jak mohou naši členové spravedlivě konkurovat v oblasti cen a služeb, což jsem zmínil před chvílí, a do čeho se musí investovat, když platí třeba o 20% bodů víc na korporátních daních než jejich hlavní konkurent. To skutečně vytváří nerovné podmínky a dává to některým subjektům na trhu nespravedlivé výhody. Je toto to, čemu říkáme business friendly, abych se vrátil k tomu, co říkali francouzští kolegové před chvílí? Zároveň nemyslím, že chceme, jak se říká, závodit až na dno, co se týká placení korporátní daně. E, je to skutečně spíše behaviorální přístup, který zde potřebujeme. Co se týká dopadů toho, že nemáme spravedlivé podmínky pro všechny, tak první věc, e, které si všimneme, je, že to daňové zatížení se v podstatě omezí na ty snadno kontrolovatelné subjekty ať už to jsou malé a střední firmy nebo národní hráči a transparentní nadnárodní společnosti. Já si nemyslím, že bychom se v této debatě měli nechat vykolejit eh, na tu kolej malý versus velcí. Jde spíše o to, které společnosti se chovají spravedlivě a které se chovají neférově v nějaké situaci. Další věc, kterou vidíme, je, že se zvyšují sazby DPH a ty se vymáhají od občanů. Ve finále jsou to občané, kteří kompenzují to, že někde dojde jaksi k nevybrání daně z toho důvodu, že nějaká korporace z daně zkrátka platit nemusí. Dále pro naše členy to znamená, že společnosti, které platí daně tak, jak mají, jsou vytlačeni z trhu, protože nemají takovou schopnost investovat do svých cen a do svých služeb. Právě proto, že jsou zdaněni komparativně tak vysokou sazbou daně. Jak už tady zaznělo ze strany celé řady řečníků, hovoříme tady o morální otázce. Není to nutně otázka právní. Ehm, my to vnímáme jako otázku morální a to hlavně proto, že jde o řádný a spravedlivý příspěvek do e, veřejné pokladny. E, například e, pakliže hovoříme o spravedlivém, spravedlivém obchodu, DG Competition spustí vždy řádný akční program a myslíme si, že se mu daří poměrně dobře. Ale co se týká té morální otázky, jak na ní? E, jak tady zaznělo ze strany snad úplně všech, můžeme se posunout směrem za daňovou transparentností. Ale eh, k tomu bych já dodal, že si nemyslím, že zkrátka výměna informací bude stačit. Myslím si, že potřebujeme vypracovat nějaké aktivity, které zajistí změnu chování. Jak můžeme podpořit společnosti v tom, aby řádně platili své korporátní daně, aby platili tolik, kolik mají? Můžeme se, myslím, inspirovat z OECD a z jejich akčního plánu BEPS, Base Erosion and Profit Shifting. Eh, když se na ten akční plán podíváte, eh, jsou tam akce 12 a 13, které jsou zejména relevantní pro tuto situaci, to je tedy zveřejňování korporátní struktury, ideálně v jednom evropském systému a zveřejňování daňových sazeb. A je potřeba zajistit, že společnosti budou platit daně tam, kde mají fyzicky své pobočky. Podle OECD toto zabrání přesouvání zisků tím, že národní orgány budou mít data, která potřebují proto, aby eh, kompenzovali tu asymetričnost informací, ke které dochází velmi často mezi národními Eh, daňovými orgány a nadnárodními koncerny. Dá to národním orgánům dostatečná data, kterou budou potřebovat, která budou potřebovat na dohled nad některými konkrétními společnostmi, kde často kvůli korporátní struktuře dochází k problémům. Co se týká harmonizace daňových sazeb, nejsem si jist, že je to proveditelné. Proč? Protože je potřeba pamatovat na to, že pokud zkrátka harmonizujeme eh, korporátní daňové sazby v EU, tak se ty peníze přelí mimo EU a to už se konec konců děje. Ale abych to zakončil celé optimisticky. Eh, v roce 2014 eh, Evropská rada se zavázala ke spravedlnosti tím, že bude bojovat s daňovými podvody a daňovými úniky, aby všichni přispěli svým řádným dílem. Také, řekl, eh, také rada řekla, že je potřeba dále bojovat proti daňovým únikům a agresivnímu daňovému plánování, a to jak na úrovni globální, tak na úrovni EU. Pro mě přesně toto ukazuje, že zde v hlavních městech existuje politická vůle něco udělat. A podle mého názoru a podle mého názoru spoleháme zejména na váš výbor, že nám v tomto bude pomáhat. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát za tento příspěvek. Vy jste organizace, která globálně zastupuje malé a střední podniky a jak jste řekl, malé a střední podniky nemohou využívat stejné praxe jako nadnárodní firmy. Tak, teď bohužel už nám nezbývá mnoho času, takže já bych navrhl, že nejdřív dáme slovo zpravodajům a potom uvedeným řečníkům a poté si vyslechneme obecné odpovědi od našich panelistů. Takže nejprve Eliza Ferreira. Děkuji vám mnohokrát. Máme málo času. A proto nebudu reagovat na některé otázky, které jsme slyšeli. Myslím si, že sami odpovědi dobře znáte. Mám pár přímých otázek, zejména pro první dva řečníky druhého panelu. Máte nějaký profesionální etický kodex? Tedy kromě toho, že nebudete páchat zločiny, máte nějakou profesní etiku, která by vás zavázala k určitým postupům? A pokud ano, jaká jsou ta pravidla? Protože eh, celý ten argument se staví na legálnosti a nelegálnosti těch postupů. Za další, jak byste zhodnotili to, že my jako legislátoři chceme lépe pochopit eh, co vy od nás chcete, tedy jakým způsobem byste vyjasnili ty pojmy, jakým způsobem byste klasifikovali například nadhodnocení majetku, což je velmi běžný postup, eh, ať už se jedná o aktiva nebo pasiva. Jak byste řešili eh, a hodnotili otázku například eh, transferových plateb úroků, kterým nepodléhá žádný, žádná půjčka, jak byste hodnotili reevaluaci hodnoty firmy vzhledem k její strukturní pozici, nadhodnocování interkorporátních transferů, eh, zejména v oblasti služeb, podle mechanismu, kterým se obecně říká transferové ceny, a nebo výkaz aktivit, které neexistují. Jak to vnímáte? Jsou to běžné postupy? Eh, umožňuje to zákon nebo ne. Dále, jakým způsobem rekrutujete vlastní zaměstnance? Já jsem se dočetla, že eh, vy někteří eh, jste původně pracovali ve veřejné sféře. Kdo jsou vaši spolupracovníci? Kolik z nich původně třeba pracovalo jako výběrčí daní nebo jinde ve veřejné správě? jak eh, vypočítáváte cenu za své služby? Je to procentní sazba nebo nějaká paušální hodnota? Může si malá, malý a střední podnik dovolit vaše služby? A kolik malých a středních podniků, které nefungují mezinárodně, může požívat nějaký prospěch z vašich služeb? No a nakonec, jaké jsou vaše názory na daňové ráje? Myslíte si, že to je legální a normální způsob, jak e, mezinárodně konkurovat, nebo je to problematická oblast? Četla jsem i e, vaše zprávy z roku 2014, co se týká e, priorit daňových poradců. neviděla jsem tam žádná radikální opatření a žádné radikální návrhy. Četla jsem tam, že CCCTB má být dobrovolná věc a chci se zeptat, proč? A proč eh, máte pocit, že je důležité vyřešit dvojí zdanění? Já upřímně řečeno toto nevnímám jako to nejdůležitější, co je dnes před námi. Děkuji za odpovědi. Děkuji Michal Teurer, náš druhý zpravodaj. Eh, děkuji mnohokrát. Jsou to velice důležité body, zejména ta otázka konkurenceschopnosti a jak si ten zásah do hospodářské soutěže ze strany daňových rozhodnutí, což je něco, co jednoznačně musíme, a to velmi detailně, velmi detailně zohlednit. Rád bych se vrátil k panu Henku Kolenovi, jste říkal, že potřebujeme radikální řešení, radikálnější řešení. Představila vaše organizace konkrétní návrhy, nebo můžete nám zkrátka říci, jaká ta radikální řešení, že tedy máte na mysli? Za další, unitární zdanění, nebo chcete-li sjednocený korporátní daňový základ. Myslíte si, že kdybychom měli povinné řešení v této oblasti v Evropské unii, že by to přinutilo nadnárodní eh, podniky se tím řídit, a nebo třeba můžete nějakým způsobem ohrnout nějakou jejich jinou reakci. Obáváte se třeba, že mnoho podniků odejde z EU? A za třetí, e, zmínil jste tady problém například eh, zdanění autorských poplatků, ne v Evropě, ale v USA. Někteří komentátoři ale tvrdí, že je strategií USA umožnit nadnárodním společnostem z USA akumulovat cash flow, tedy nezdaněný cash flow, na financování jejich celosvětové expanze. Máte nějaké poznatky třeba, že by evropské členské státy používaly daňová rozhodnutí v tomto smyslu, eh, že by třeba nechtěli uvalovat eh, zdanění na evropské společnosti, které zajišťují konkurenceschopnost nadnárodních evropských podniků, tedy tak, aby ty obstály v té mezinárodní globální konkurenci. No a dvě otázky na závěr. Souhlasili byste s tím, že vyhýbání se eh, agresivnímu daňovému plánování a korporátní sociální zodpovědnost by mohlo být eh, společným řešením. Co si o tom myslíte? Jakým způsobem byste chtěli upravit návrhy, tedy zdanění u zdroje, aby se tak řeklo, a chci se zeptat, zda si myslíte, že by toto mohlo být i řešení. Eh, děkuji vám, pane zpravodaji. Pan Niedermayer za EPP. Děkuji. Eh, já se pokusím nepodlehnout pokušení vnořit se do technických podrobností, takže mám jednu obecnější otázku pro naše účetní odborníky. Jaké je vnímání té iniciativy anti-BEPS, eh, která je poměrně silná zde v parlamentu mm, a i v komisi? Jak to vypadá mezi klienty účetních firm a mezi klienty, jako jsou třeba členové Retail Europe? Do jaké míry je pravda, že by tuto iniciativu využili zejména malé firmy, které často platí daleko víc než jejich spravedlivý podíl? A naopak nepřivítali by to velké firmy, které platí méně. A nakonec se chci zeptat, co se týká zvyšování transparentnosti a e, reformulace toho systému, jak vnímáte náklad na tento proces versus přínosy, které to přinese. Děkuji. Paní Evelyn Regner, děkuji vám za prezentace. Mě v první řadě zajímá různý administrativní postup, co se týká daňových dohod s velkými podniky. Jak to vypadá? Máme nějaká doporučení zastřešujících organizací, já nevím, daňových poradců, hospodářských poradců, jak to vypadá konkrétně v praxi? Dále mě zajímá, Jaký je váš pracovní postup tedy na tom pozadí, že dochází k takovému to velkému odbourávání eh, personálních stavů v daňových zprávách? Je třeba pro vás snaží, snazší nabírání nového personálu, protože je spousta zkušeného personálu, který je bez práce a je k dispozici. No a pak ještě jedna poznámka, e, to se týká e, pana Kolera. Vy jste hovořil o tom, že potřebujeme atraktivní daňový systém v EU, abychom byli konkurenceschopní. Samozřejmě, ale potřebujeme daně, abychom financovali infrastrukturu a inovace a tak dále, abychom byli také konkurenceschopní. K tomu ty příjmy potřebujeme. A co se týká daňových eh, rozhodnutí, daňové zákony jako takové musí hlavně zajišťovat právní jistotu pro naše občany. Je potřeba neschovávat se před odpovědností vůči našim občanům. Je potřeba zajistit, aby i tento systém byl transparentní a otevřený, ne aby to byla nějaká složitá džungle. A upřímně řečeno, myslím si, že reporting země od země by v této oblasti přinesl eh, velký postup správným směrem. Umožnilo by to totiž dohled i občanům, kteří jsou často na konci toho celého řetězce. Děkuji za ECR pan Luke. Děkuji. Já bych eh, v první řadě rád řekl, že eh, je škoda a je trochu nešťastné, že máme tak málo času na vaše odpovědi na tu spoustu zajímavých otázek, které vám zde pokládáme. To eh, bylo to samé při tom prvním panelu, ale teď je to asi ještě horší, takže já bych se eh, připojil k panu předsedovi, abyste nám klidně odpovídali třeba písemně, podrobně na ty dotazy, protože je to skutečně mnoho důležitých dotazů, které často nemohou být eh, zodpovězeny dostatečně do detailu. To není vaše chyba ani naše, ale je potřeba, abychom ty odpovědi dostali. Nejprve několik faktických otázek, když dovolíte na asociaci daňových poradců. Zajímalo by mě z vaší praxe, jak často hrají daňová rozhodnutí pro vás roli. Nejprve tedy jaksi kvantitativně, kolik je to procent případů, kde řešíte ty, ta, ta, ta daňová rozhodnutí. Ale zajímalo by mě také, co se týká objemů z toho celkového objemu daní, kolik činí ten podíl, který je založen na nějakém takovémto daňovém rozhodnutí. A chci se zeptat, zda eh, se tam objevuje nějaký trend, zda třeba nějaké konkrétní skupiny podniků častěji podléhají daňovým rozhodnutím anebo ne. Zda to jsou velké podniky, eh, spíš než střední podniky, jsou to nadnárodní koncerny, spíš než eh, národní firmy, tedy firmy činné na, v jednom státě, že eh, Teď druhá otázka tam navazuje tak trochu. Máte z praxe pocit, že dokážete odhadnout, jak často podniky z vlastní iniciativy se snaží získat daňové výhody i jaksi v té oblasti jaksi nelegitimně nemorální? Já nevím, že by třeba někdo přišel a řekl, chceme minimalizovat daně. A teď co s tím? Jak často je to iniciativa samotných podniků? Jak často to je něco, jako říkal kolega z retailu, že, řeknou firm, že přijdou firmy a řeknou, no podívejte, ten tlak na nás je tak velký a ostatní mají takové výhody, že já teď chci ty výhody také, abych vůbec mohl přežít v té konkurenci. A za třetí, jak často se stane, že to není tedy iniciativa eh, podniku, ale přijde za vámi podnik s tím, že dostali jsme nabídku od daňového úřadu toho a toho, toho a toho státu a chceme to zkusit. Jaké výhody to pro nás bude mít? A teď se dostávám k poslednímu aspektu své otázky. Jakým způsobem jste vy jako daňoví poradci v kontaktu s daňovými zprávami daných zemí? Protože eh, já nevím, eh, třeba, eh, je potřeba, abyste jaksi kontaktovali lidi v daňové správě, že ano? A chci se zeptat, jaký manévrovací prostor zde je? A jakým způsobem probíhá jaksi postup toho discretion, tedy vlastního rozhodování? A do jaké míry se jedná o aktivní spolupráci s daňovými zprávami? Děkuji. Eh, děkuji, drahý kolego paní Marisa Matias Zague. Děkuji. Já se také budu ptát hlavně pana Kolera a pana Buteli Stavta. Abychom se vyhnuli nedorozumění. Ehm, první otázka. Pane Kolere, kde probíhá vaše hospodářská aktivita. Je to v těch offshoreových aktivitách, kde vaši klienti vykazují většinu aktivit, anebo v zemích, kde skutečně dochází k jejich hospodářské činnosti. Jinými slovy, jak je možné, že korporace, která má veškerou aktivitu v nějaké konkrétní zemi, třeba v Portugalsku, já nevím, reklama, firmy, eh, reklama firmy zboží a služby, pak platí daně někde úplně jinde a ne tam, kde probíhá hospodářská činnost. Druhá otázka. Co si myslíte o vaší vlastní etické odpovědnosti, tedy že zneužíváte eh, tyto mezery. Považujete svou činnost za e, spravedlivou a myslíte si, že je slušné jak si zatěžovat daňové poplatníky třeba v Portugalsku, abyste financovali a opodstatnili vaše vlastní aktivity? Za třetí, vy máte nějaké principy, které jsou ve vašich guidelinech o profesionálních kvalifikacích a e, etických rozhodnutích. Například e, pan Koller z Unie daňových poradců má hodnoty jako nezávislost péče, uvědomění, respekt ustanovení e, pro toto povolání v zahraničí a pan Muteli Staft z Federace účetních. Vy tam máte integritu, nezávislost, profesionální chování. Takže má otázka na vás je, jakým eh, způsobem je možné, že vaši klienti, velké korporace a bohatí klienti, neplatí takové daně, jaké by měli, podle eh, daňových ustanovení dané země, jakým způsobem toto odpovídá vašim vlastním etickým hodnotám. Co se stane, když nějaký odborník, kterého zaměstnáváte, poruší tyto hodnoty a nakonec myslíte si, že fakt, že vaši členové podporují nadnárodní korporace, aby tyto efektivně platily daňové sazby výrazně pod běžnou daňovou úrovní, která si jinak vztahuje na pracující a malé a střední podniky v rámci národního daňového systému. Myslíte si, že toto porušuje eh, vaše etické hodnoty? Děkuji. Merci, ma chère collègue. Magnifique question. Děkuji vám, milí kolegové. Krásné, zajímavé otázky. Nechci předjímat odpovědi, ale ta komplexní situace, složitá legislativa, to všechno sebou nese nemorální chování a nerovnost. My děláme zákony. Ne, že by Evropský parlament byl kompetentní nebo byl příslušný v otázkách leněvých zákonů, ale otázka je to velice dobrá. A teď za zelené Filip Lambert osobně. Chtěl jsem jenom reagovat na to, co to zaznělo, ta složitost daňové legislativy. Rád bych se vás zeptal nizozemsky. Mohl bych, ale přejdu do angličtiny. Jedna věc je možná velice efektivní způsob daňového úniku v Evropě. Je to země, která je eh, známa tím, že se hovoří Napřímo. Takže já budu hovořit napřímo. Pane Kolere, jsem eh, člověk, který není rád považován za idiota. A vy jste se tak zachoval třikrát, eh, že jsem měl pocit, že si myslíte, že jsem. Za prvé, že jste řekl, že tady nezastupujete průmysl vyhýbání se daňovým povinnostem. Opravdu si myslíte, že my vám věříme, že vy jste od toho, abyste se postaral o to, že vaši zákazníci budou platit férové daně. Vaši zákazníci vás platí za to, abyste maximalizoval jejich daně? No, vy jste tam a vás platí slušně, myslím, proto abyste minimalizoval jejich daně. Tomu se dá říct výjímání se daňové povinnosti. Za prvé. Po druhé jste se zachoval, jako bych byl idiot, nejenom já, ale vy jste všechny evropské občany považoval za idioty, nejenom nás tady v sále, když jste hovořil proti tomu reportingu země od země a zveřejňování. Jsem pišný na to, že jsem Eh, přispěl k tomu, že banky tu povinnost budou mít. Vy jste říkal, nezahrnujte příliš s lidmi informacemi, ono je to moc složité na to, aby tomu každý rozuměl. To jste řekl na to, aby tomu každý rozuměl, pane Kolere. Jako kdyby občan nerozuměl tomu, že 60% efektivní daně nebo dokonce globální daň 5% nadnárodních firm není přijatelná. Já bych se jenom skromně zeptal, já bych, bych skromně požádal, abyste to přenechal legislativcům, případně občanům, čemu všemu rozumnutí. Ono to není pro vás jako odborníka, abyste nám říkal, jaké informace jsme schopni strávit. A třetí věc, kterou bych chtěl říct, a byl to třetí případ situace, kdy jste nás považoval za nemoudré, řekl jste, že jsou to expertní daně, expertní věci, které jsou nepolitické. No co to má být? Kdo vy jste, pane Kolere? Protože my jsme to už zmínili. Po pěti letech služeb výběrčích daní pro holandské služby vy jste přešel na druhou stranu ploť, plotu a netrvalo vám to ani pět let, než jste se stal partnerem. Tedy sledujte ty peníze. Mě nezajímá, co nám můžete říct. Děkuji. Merci, mon cher collègue. Pour les non-inscrits, monsieur Marouz. Děkuji, pane kolego. Pan Marozik. Dámy a pánové, budeme diskuto- diskutujeme intenzivně o mnoha detailech, ale zapomínáme na jednu principiální věc. A sice, že daňový systém je jeden z prvků širotě pojatého ekonomického systému. A ekonomika funguje na bázi konkurenceschopnosti. Máme zkušenosti my v Polsku s centrálně řízenou ekonomikou z dob komunismu a víme, že to je v rozporu s přirozeností. Tam prostě konkurence není a nebyla. Veškeré ekonomické aktivity tenkrát byly řízeny státem a jeho institucemi. A skutečné firmy jsou, v sobě, jsou sobě navzájem v konkurenci, jsou si rivaly ostatní ekonomiky jsou si v konkurenci právě tím, že mají různé daňové systémy. A pak můžeme posoudit, zda dopady systémových řešení jsou či nejsou srovnatelné. Který systém je lepší, nebo jaké systémové řešení je lepší. A potom můžeme zvolit jedno z těch systémových řešení podle toho, které je nejefektivnější a nebo které je nejméně efektivní. Když bychom harmonizovali v rámci Evropské unie daňové systémy, kdybychom je unifikovali, tak bychom ztratili přirozený mechanismus konkurenceschopnosti, prostě bychom ho zničili. A to je pro daňovou politiku velmi důležité. Pokud konkurence slouží těm nejlepším, pak můžeme říct, že nedostatek soutěže je ve prospěch těch nejhorších. Tak to prostě v ekonomice chodí. Pokud chceme, aby ekonomické systémy v Evropě byly efektivní, tak bychom měli podpořit všechna ta řešení, která konkurenci podporují. Tedy je třeba mít různé návrhy a ty návrhy by měly mezi sebou v rámci systému bojovat. Nezapomínejme na to, že daně nevybírá Evropská unie, ale národní státy. Tedy neexistuje důvod pro to, aby se zasahovalo do kompetencí členských států. Tam existují tradice, lokální řešení, která tam už zapustila své kořeny. A stejně tak nesmíme zapomenout, že daně pro každou firmu představují položku nákladů. A každá firma se snaží své náklady zmenšovat. To znamená, že nepřekvapuje, že všechny firmy se snaží náklady snižovat, jak to jde. To není nic špatného, protože to potom vede k nižším cenám jejich produktů a to je pak dobré pro spotřebitele. Můžeme si za stejné peníze koupit víc. To je ostatně cíl ekonomické aktivity po mém soudu. Tedy, myslíte si, že by snad bylo lepší rezignovat na harmonizaci daňových systémů? Měli bychom se snažit prospět daňové efektivitě v rámci Evropské unie. Za lidovce pan Tomas Mann, prosím. Opakovaně tady zaznělo, že veřejnost má životní zájem na tom, abychom dosahli nějakých výsledků, ale chci poukázat na to, že máme stejné zájmy i v Evropském parlamentu. My jsme ve výboru Ekon měli často e, texty, které se tomu věnovaly. Bohužel tam bylo i mnoho tak povídání kolem, ale mnohé členské státy se toho neúčastnili. Je tedy důležité, že se toho chopil tisk, ne s nějakými brutálními titulky, ale na základě kvalifikovaných analýz. Myslím, že je správné, že v tomto mimořádném výkon, výboru se chceme podívat na to, zda ty věci, které tam byly zveřejněny, odpovídají pravdě a Jedna věc by se stát neměla. Já jsem kdysi byl v tom mimořádném výboru pro krizi, bankovní krize, sociální krize, tam byly private equity manager, arrogantní, jak si jen umíte představit, když vy se pokusíte to řešit, tak my se sebereme, a půjdeme do Singapuru, Hongkongu, jinam. Bojovat určitě musíme, nesmíme ustoupit ale Lamasur řekl, že potřebujeme transparentnost mezi členskými státy. Souhlasím, důležitý krok, první, ale potřebujeme transparentnost mezi jednotlivými hospodářskými subjekty. Z toho plyne má otázka. Vidíte možnost, že bychom měli spravodajskou povinnost? Michael Tojda řekl CSR, Corporate Social Responsibility, tedy postarat se o to, v které zemi, jaký obrat a jaké daně se za co kde platí. A nebo je to v rozporu s vaším stanoviskem? Hovořil eh, jste o holandských kolezích, řekl jste, že se jich ptát nebudete, já si to jako soused dovolím. Vy jste řekli transparentnost dobrá, ale máme eh, velkou část práce, která podléhá povinnosti mlčenlivosti. Jak je to tedy s vzájemným vztahem těchto faktorů? Byl bych, jsem velice rád, že máme tento výbor, že se to tady zveřejňuje, a když za půl roku nebude nějaký výsledek, no tak pane bože se to prodlouží. Občané čekají na nějaké výsledky. Je to dobře, že máme možnost klást tyto otázky. Děkuji, pane kolego. V patřičnou chvíli uvidíme, zda naše práce bude pokračovat a jak dlouho. Teď SND, paní spoluspravodajka s panem Niedermayerem, jaké jsou doporučení hospodářského měnového výkon výboru. Děkuji, pane předsedo. Dneska mám tři otázky, pokusím se být co nejstručnější. Velice se mi líbilo to, co zaznělo v panelu, že pokud nebudeme čas odpovědět ústně, dostaneme odpovědi písemně. Otázka na první dva řečníky. Děkuji vám za vaše poznámky. Otázka na pana Kolera. Řekl jste, že byste nám rád poskytli informace i po této akci. V první polovině diskuse jsme slyšeli od odborů, že dochází ke snižování stavu personálu v daňových orgánech v členských státech a já bych chtěla navrhnout, abychom se drželi faktu, že prostě spoustu lidí se pohybuje v tom průmyslu vyhýbání se daňové povinnosti. S panem Lambertem souhlasím v mnoha věcech, ale mě by zajímalo, zda mnoho lidí se podílí na těch aktivitách, které vedly k tomu skandálu Luxembourg Leaks. Můj tatínek byl daňový poradce a radil lidem, jak daně platit a ne jak se jim vyhýbat. Vy jste řekl, že zhruba 10% lidí se podílí na tom, co je agresivní vyhýbání se daňovým povinnostem. Mě by potěšilo, kdybyste nám mohl říct víc o počtu lidí, kteří se na tom podílejí. Někdy je to taková bitva mezi velkými a malými zeměmi, kde více lidí pracuje v těch menších zemích v této oblasti. Já si myslím, že to možná není úplně podle reality, tedy vaše odpověď by mě velice zajímala. Za druhé, mnozí řečníci to zmínili. Jsem trošku zmatená a možná jsem tomu nerozuměla správně, co se týká toho, proč je možné mít některé věci zveřejněné, firemní aktivity, některé ano, některé ne. Dlouho jsem si myslela, že účty by se neměly zveřejňovat a teď eh, se uznává, že je to nutné pro správnou alokaci kapitálu, ale mnohé hlasy říkají, že ten reporting země od země je potřebný ze stejného důvodu, že by to mělo být zcela veřejné. Toto se týká daňových rozhodnutí a stejně tak PwC a jejich zpráva, která se týká CVCR a bank, kdy se předpokládalo, že informace mají potenciální význam pro investory. Tedy proč tady máme tenhle zvláštní pohled, že by to nebylo užitečné v tom reportingu země od země, jak je to s daňovými rozhodnutími, proč by to tady nebylo důležité pro mezinárodní firmy. Druhá věc, ta se týká transparentnosti, která když se podíváme na indexy transparentnosti, tak to nemělo vliv na hospodářskou soutěž, třeba telefonika a dále. Je to relevantní pro ten reporting země od země, ale vidíme, že se jim daří docela dobře. To znamená, možná došlo k nějakému nedorozumění, že to je věc politická. To je přesně to, co řekla OECD, když tady byli na slyšení s námi, jak rychle chce Evropská unie přejít k systému country by country reporting. To možná bude problém s důvěrností obchodních údajů. A daňové ráje. Někdy jurisdikce říká, že se daně tam neplatí vůbec. Někde je to i v části mé země na jihu Anglie. Měli jsme slyšení z OECD, kdy oni navrhli, že by se měla učinit akce na politické úrovni, jak tomu čelit. Já bych se zeptal, jak tu akci udělat, jak um, udělat to tak, aby obchodní sféra mohla být třeba hlasitější, hlavně ta, která trpí tou nekalou konkurencí těm, těch, kdo neplatí daje. je. Děkuji, Anelis, a teď předávám slovo eh, našim hostům. Bohužel už nemáme mnoho času, takže bych navrhoval, tak jak jsme to vlastně udělali u hostů v rámci první skupiny, že byste nám eh, mohli doplnit eh, své informace a odpovědi písemně a to vlastně platí i pro hosty z naší první skupiny. Pokud eh, chcete reagovat vzájemně na sebe, a odpovědět na ty otázky, které tady padly už, eh, už předtím, tak eh, ještě bych tedy doplnil, že je velice pravděpodobné, že na konci naší práce tak hmm. eh, vás znovu budeme kontaktovat a požádáme vás případně ještě o určitá doplnění těch poskytnutých informací. Takže Teď bych vás eh, poprosila, abyste se všichni tři řečníci eh, omezili na tři, tři minuty ve svém vystoupení. Začneme panem Kellerem. Děkuji. Ve třech mm, minutách všechny tyto otázky. Dobře, eh, přejdu rovnou do angličtiny, že to zjednoduším. Takže jsou tady některé věci, které se stále opakují. S jednou věcí máme v naší profesi velký e, problém a to je správná výše daně. O tom vlastně celou dobu mluvíme. Co je ta správná výše daně? A pokud to nevyplývá přímo ze zákona, z legislativy, tak eh, jak si trošku váháme se k tomu sami vyjadřovat, jaká má být ta správná výše daně, pokud to nestanoví zákon. Možná to působí jako určitá výmluva, a e, pan poslanec z druhé strany strom, stolu bohužel již e, odešel, ale já to jako výmluvu nechápu, protože pokud něco není stanoveno zákonem, jak můžeme tedy radit, jaká je ta správná výše daně? Sami se nad tím prosím zamyslete. Co ovšem mohu říci k tomu etickému chování a e, o tom, jak se ta situace vyvíjí tady, tak eh, my si najímáme eh, a zase najímáme pracovníky z finančních úřadů, za jim tak odstáváme eh, kvalitní, zkušené lidi. Tady se situace hodně liší v jednotlivých státech Evropské unie. Například v Nizozemsku, odkud jsem já, což nechci tady nějak zdůrazňovat, protože teď mluvím za celou Evropu, ale ta situace se u nás hodně změnila. Dnes přechází naopak více lidí ze soukromého sektoru do veřejného, ačkoliv dříve tomu bylo naopak, ale nemusí to tak být ve všech státech. Daňoví poradci jsou rádi, když jsou i eh, inspektoři finančních úřadů kvalitní, protože nás to jaksi nutí kvalitně spolupracovat. Samozřejmě, že jsme v určitých případech oponenty, ale vzájemně musíme spolupracovat, aby daňový systém fungoval. A pokud eh, finanční úřady eh, nebudou mít dostatek eh, personálu, prostředků, tak eh, to bude špatné pro nás, pro všechny. Zase na nás klienti obracejí s tím, že žádají zaplatit pouze minimální možnou daň. Ano, bylo tomu tak, ale již to skončilo před nějakou dobou a věřte mi nebo ne, situace se skutečně změnila. Z osobních zkušeností mohu říci, eh, že klienti, kteři, kteří mají eh, poměrně nízké daně, kteří s touto žádostí na nás eh, přicházeli, to bylo někdy před deseti lety. A byla to spíš otázka ani ne tak morálky, ale spíše udržitelného rizika a toho, jak to celkově bude působit. Takže ta situace se skutečně mění a my našim klientům pomáháme s tím, o co nás požádají. Bez ohledu na to, o co nás požádají, to samozřejmě ne. Jsou tady omezení, máme své etické standardy, jsme eh, členy profesních organizací i celoevropských organizací. Eh, našimi členy jsou jednotlivá národní združení eh, a všichni tady máme své standardy. Kromě toho jsou tady určité mm, prahy, určité limity, eh, které, eh, kterými se řídíme. Některé věci se ovšem liší v jednotlivých členských státech, i v firmách, i u jednotlivců. Někteří lidé například nechtějí pracovat pro konkrétní odvětví, což je v pořádku. Jiné firmy mm, k tomu ochotny jsou, nebo jednotlivci k něčemu ochotní jsou, jiní zase ne. Ale ty etické standardy se tedy do určité míry mohou lišit země od země, firma od firmy i e, mezi jednotlivci. Trochu teď přeskakuji, ale ptali jste se na další věc, na radikální e, řešení, že jsme se hodně vyjadřovali, komentovali, ale nenabízíme řešení. Ono je to těžké, samozřejmě na tom už dlouhodobě pracujeme, ale skutečná radikální řešení jsou mnohdy poměrně snadná kdybych vzal vůbec to nejradikálnější, které je ale možná také nejlepší, to je zrušit, úplně zrušit eh, daň z příjmu právnických osob. Nevím, jak by na to lidé reagovali, já už to ale nějakou dobu říkám, a ono to není ani v našem osobním eh, zájmu eh, jako profesionálního daňového poradce, aby k tomu došlo, ale my v této os oblasti působíme a víme, že tato daň je nadhodnocována, protože tvoří jenom malou část daňových příjmů státu. Výdaje jsou zde ovšem obrovské, finanční úřady se tomu musí eh, obrovsky věnovat, musí se sledovat dodržování pravidel a tak dále a tak dále. A my se snažíme eh, systém napravovat tak, aby fungoval správně, ale ono to není do nekonečna možné. V globální ekonomice, v otevřeném světě je nemožné rozhodnout, kde byla skutečně přidána hodnota, kde by měla být zdaněna. Jedna země říká, my to zdaníme u nás, protože u nás je výroba. Jiná země zase tvrdí, ne, ne, ne, u nás, protože se u nás výrobek prodal a tak dále. Takže když to ještě skombinujeme se systémem eh, právních eh, subjektů, zjišťujeme, že ten systém je velice um, ošemetný, že eh, často se tedy daní někdy eh, mezi a že jsou to mm, jenom někteří akcionáři, kteří pak ze situace čelí, eh, těží, jiní zase ne. Myslím si, že Není ani vazba mezi tím, že firma platí vyšší daň z příjmu a tím pádem také platí více svým zaměstnancům. Myslím, že tuto logiku tam nemůžeme nikde najít. Pokud eh, ji tam někdo vidí, tak by byl rád, kdyby mi ji vysvětlil. Nevím, jestli už mám končit, pane předsedo. Pan předseda. Děkuji. Ale ta vaše poslední poznámka, ta byla opravdu velice důležitá. Pan Filip Lambert, kdyby tady ještě byl, tak by jistě ocenil toto vaše prohlášení, to, že hovoříte o tom, že kdyby se zrušila daň z příjmu, že by to znamenalo i eh, úpadek vaší profese. To by se možná stalo za úvahu, ale my dnes uvažujeme o tom, jak eh, správně nastavit eh, tuto daň pro ekonomiku 21. století a ten současný systém vznikal mnohem, mnohem dříve v minulém století a dnes vidíme, že už nedostačuje, není vhodný a já už teď eh, bez dalšího zdržování předám eh, na tři minuty kolegovi po vaší levici. Děkuji. Já jsem napočítal asi 52 otázek a opravdu myslím, že to nedokážu zodpovědět ani teď ústně, ani potom písemně, ale snažím se. Eh, možná spíše, než eh, abych každému odepisoval, spíše řeknu, že jsem k dispozici, eh, můžeme se kdykoliv společně sejít a vše prodiskutovat. Velice rád se s vámi tedy znovu sejdu. Takže když se podívám na těch 52 otázek, už kolega se pokusil na některé odpovědět, já si vyberu dvě, dvě snadné a pak ještě obtížnější. Tak ta jedna mm, snadná, ta se týká toho etického kodexu, kodexu chování. Už na to tady kolega částečně odpověděl. Já mohu také s píchou říci, že i e, profese účetních je mm, je v podstatě jediná profese, která má celogloba, celosvětový Eh, etický eh, kodex. Eh, to znamená, že spolupracujeme s našimi klienty v mezinárodním prostředí v rámci mezinárodně platného etického kodexu. Nicméně tím to nekončí. Jde také o to, že jak malé, tak velké firmy aktualizují Um, své vlastní kodexy chování, své vlastní etické kodexy a myslím, že to je dokladem toho, že se situace mění. Proto si skutečně myslím, že bychom neměli včerejší dobré postupy eh, posuzovat podle současně dnes platných hodnot. Eh, vše se tedy mění. teď trochu obtížnější otázka. Bohužel tady není pan Lambert, to je mi velice líto, protože jsem eh, chtěl hovořit eh, o tom přes příliš velké množství informací. Já neodmítám eh, ta doporučení pro jednotlivé země, ale já si myslím, že bychom měli řešit ty nejořechavější priority jako první. A vy jste to správně říkal, pane předsedo, že předně potřebujeme zjednodušit legislativu. Jakmile k tomu dojde, tak eh, pak bychom měli usilovat o zblížení a o dosažení společného konsolidovaného základu daně z příjmu právnických osob z celé Evropy a tím pádem budeme mít najednou k dispozici smysluplné informace, které můžeme srovnávat. V tuto chvíli srovnáváme jabka s hruškama. Jinak eh, Mm, souhlasím s tím, co tady eh, zaznělo v prvním panelu, že všechny ty informace, které k dispozici jsou, eh, s těmi je potřeba nějakým způsobem naložit. To jako u teroristických informací. Pokud tady není nikdo, kdo dokáže ty informace zanalizovat, probrat, tak vlastně to, že je schromažďujeme samo o sobě, je bezcené. Takže všechno je to o lidech, jejich znalostech, eh, odbornosti a vybavení. Pak tady zazněly otázky o daňových rájích tomu jenom jeden jediný návrh. Možná místo toho, abychom hovořili o daňových rájích, bychom se měli zamyslet nad škodlivými daňovými režimy, protože mm, ve skutečnosti tolik daňových rájů není, ale ve skutečnosti každý členský rád eh, každý členský stát je v určité míře, v určité oblasti takovým daňovým rájem vůči jiným členským státům. Takže bychom měli um, najít ty obětní beránky, možná spíš přestat hledat ty obětní beránky a vinit jeden druhého, protože takto se nikam eh, nedostaneme. Měli bychom být pragmatičtější a podívat se, zda skutečně všichni jsme tak eh, cnostní, jak se tváříme a zda nepoškozujeme ale v nějaké oblasti eh, třeba svého souseda. Děkuji. Pan předseda, děkuji. Opět mě zaujalo to, co jste říkalo úplně na závěr. K tomuto tématu daňových rozhodnutí eh, bych řekl, že jsou tady země, které považujeme za takové ty obvyklé podezřelé, ale ve skutečnosti je velice pravděpodobné, že vyšetřování ukáže, že daňové ráje se skutečně, eh, byť v malé míře, skrývají ve všech 28 členských státech. Takže když budeme usilovat o harmonizaci daňového základu, o nastavení systému, kde volná hospodářská soutěž nebude ohledně základu, ale spíše v oblasti sazeb, eh, bude to jistý posun. A teď eh, poslední řečník rovněž na tři minuty. Pokud jde o řešení tak eh, já bych řekl, že není eh, potřeba vnímat daně izolovaně. Jeden návrh by se měl brzy zrealizovat v České republice. Týká se to otázky transparentnosti praní špinavých peněz a boje s korupcí. Jsou to opatření jako například eh, podmínka pro přístup k veřejným prostředkům prostřednictvím určitého procesu eh, zadávání veřejných zakázek. Tam bude potřeba doložit, eh, že platí v daném státě řádné daně a bude potřeba také zveřejnit korporátní strukturu. Já si myslím, že to je velice inovativní návrh. Pokud jde o publikaci eh, daňových sazeb, eh, tak eh, vlastně většina našich členů už daňové sazby publikuje v těch výročních zprávách, zprávách, které se věnují jednotlivým zemím, takže pro ně to asi problém nebude. Pokud jde o transparentnost, o tom hovořil pan Niedermayer, jestli se nepletu, vy jste hovořil o tom, jak to přijmou nadnárodní firmy. Já jsem to říkal i ve svém vystoupení, že to není debata velkých proti malým, protože mm, všichni by měli platit eh, spravedlivé eh, daně, ale a myslím si, že proti tomu tedy eh, nikdo nebude. A poslední věc, proč naši členové nezaj- se sami nesnaží zajistit nějaké danové rozhodnutí, které by je zvýhodnilo. Já si myslím, že většina našich eh, členů eh, se cení své reputace a nehodlá je žádným způsobem ohrozit. Pan předseda, děkuji. Děkuji všem našim hostům za účast na dopoledním jednání a Omlouvám se všem, kteří měli pocit, že neměli dostatek řečnické doby. Každopádně opakuji, že zůstaneme v kontaktu, poprosím o zaslání písemných odpovědí, pokud to bude možné a věřím, že budeme mít možnost se při dalším zasedání znovu setkat. Dostáváme se na konec dnešního programu jednání, proto bych vám ještě připomněl, že naše příští zasedání proběhne 5. května a poprosím vás, abyste si na to zarezervovali celý den, protože dopoledne proběhnou slyšení. Budeme tady mít paní komisařku Festegar pro um, hospodářskou soutěž a také předsedu skupiny pro etický kodex. Dále je potřeba zarezervovat si od 3 hodin celé odpoledne až do půl sedmé, protože proběhnou ještě další slyšení a také naše první diskuze v rámci výboru. Takže tímto končím dnešní jednání. A uděláme si teď pětiminutovou pauzu, aby mohli odejít všichni, kteří nejsou součástí skupiny koordinátorů. A následně se tady sejdeme pouze jako předsednictvo, koordinátoři a zpravodajové.